bring the meeting to... Kolegové, prosím, posaďte se. Can I do the adoption of the draft? Nejprve mm, přijmeme program. Všichni souhlasí s programem schůze. Pan Kramer má technickou připomínku. Morgen. Byl bych rád, abychom zítra na koordinátorech projednali jednu věc, protože se jedná o velké nákladáky, gigalinery, které jsou v přeshraničním styku zakázané. Před rokem a půl jsem vznesl dotaz, interpelaci a komisař mi řekl, když si to nějaký členský stát udělá a nestáhne, tak eh, to povolení, tak dojde k řízení o porušení, protože je to podle evropských zákonů zakázané. To znamená, že mohou jezdit ve státech, ale ne přes hranice. A teď jsem slyšel, že komisař to chce povolit, že chce napsat dopis Mezinárodní silniční asociaci, že teď je to možné, čili má jinou interpretaci zákona. Nezávisle na věci, vy víte, že jsem proti tomu, ale eh, nemůže vynechat eh, parlament, jakmile se změní eh, situace a on nás neinformuje, tak je to ilegální. Takže chci informovat a požádat komisaře, aby ten dopis nepsal. Napsal ho až poté, co to projedná s parlamentem a Gajane, chci také tebe jako předsedu požádat, aby si se obrátil na předsedu parlamentu tak, aby parlament byl zapojen do jednání, nezávisle na tom, o co jde. Jde o to, abychom řekli, že ten dopis se nepošle, dokud se to neprojedná s parlamentem, aby komisař porušoval zákon bez toho, že by to projednal s parlamentem, to už je špatný krok. Tak toto nejde. Děkuji, pane Kramere. Jak víte, já jsem mluvil s komisařem a zmínil jsem toto. Já jsem si myslel, eh, předem jsem předjímal pozici našeho výboru. A on mi to vysvětlil stejně jako vy říkáte, že právně je to v pořádku údajně. Já jsem to dal na program schůze koordinátorů v bodě různé. Ano, bude to na programu schůze koordinátorů zítra. A navrhuji, abychom o tom diskutovali na, poté na schůzi koordinátorů a aby eh, to eh, rozhodnutí potom potvrdilo plenární zasedání výboru ve středu ráno, pan Kramer. Budu citovat eh, z toho, co jsem se ptal. Tehdy mi řekl, že pokusy o přeshraniční styk jsou v každém případě porušením směrnice a pokud by komise rozhodla nebo věděla o takovémto přeshraničním pohybu těch gigalinerů, tak by požádala dotčené členské státy o vysvětlení. Pokud by se to potvrdilo a pokud by orgány členských států nezasáhly, aby tomu učinili přítrž, potom by komise proti těmto členským státům zahájila řízení kvůli porušení směrnice. Já myslím, že jasnější už to být nemohlo. To je odpověď na můj dotaz 2. února 2010 a odpověď jste slyšeli. Ano, já, jak jsem řekl, navrhuji, abychom o tom jednali zítra na koordinátorech a ať rozhodneme, jak rozhodneme, tak poté rozhodnutí předneseme výboru. Já eh, nemohu napsat dopis, dokud nedostanu mandát od koordinátoru a výboru. A já myslím, že to, co jste řekl, že určitě komise vám naslouchala, takže se to s nimi projedná. A já osobně se dnes večer sejdu se představitelem komise a opět to zmíním. Takže děkuji. Můžeme přejít k schválení zápisu ze 6. února. Všichni souhlasí se zápisem? Dobře. Takže tím pokračujeme. Budoucnost regionálních letišť a leteckých služeb, pan Bradburn a jeho zpráva. Hm projednání pozměňovacích návrhů. Jenom bych chtěla připomenout zde členům, že eh, eh, pokud jsem eh, pochopil, tak mm, takže jde o pozměňovací, projednání pozměňovacích návrhů, nebylo to odloženo na březen, pokud chápu. Děkuji, pane předsedo, ano, potvrzuji, že Hlasování bude až na příštím zasedání výboru a důvodem je, že jsme měli spoustu pozměňovacích návrhů a e, samozřejmě i ten tyrkisový týden, minulý týden nám nepomohl to odsahlo, odsouhlasit, takže my jsme chtěli, aby všichni měli k dispozici ve svém jazyce, mohli je prostudovat a dovolte jednu, dvě poznámky k těmto návrhům. Samozřejmě nebudu procházet všechny, Jenom bych řekl, že obecně eh, to byly návrhy, které eh, hodně pomohly. Ano, eh, samozřejmě jsou tam některé konkrétní, kde mám otázky, které nejsou tedy konkrétní. Pokud jde o regionální letiště, tedy nejdou k tomu tématu, takže jsou spíš obecnější a jsou trochu mimo rámec zprávy. Jsou tam velice užitečné návrhy, jak jsem řekl, a Stínoví se sejdou se mnou ve středu a pokusíme se přijmout určité kompromisní návrhy. jak jsem řekl, pane předsedo, nebudu procházet všechny a možná jenom spíše zmíním témata, eh, kterých se týkají tyto návrhy. A za prvé, když se podíváme na uh, úvodní ustanovení preambuly, tak tam máme pár pozměňovacích návrhů, od pana Účase, od paní Wortman Kohl, především a pan, od pana Sasoliho. Potom máme celou řadu užitečných návrhů, které se snaží pomoci přesně definovat regionální letiště. Jak víte, v původní diskuzi, kterou jsme vedli, tak problém, který se pořád objevoval, je definice těchto letišť a služeb s tím spojených. E, ano, je to eh, Eh, takže eh, to nejde, tady nejde pouze o čísla, ono těžko lze definovat, co to je regionální letiště, proto jsme se snažili přijít se racionálnější definicí a doufáme, že některé ty pozměňovací návrhy k úvodním ustanovením nám pomohou eh, dohodnout se na dobrém kompromisu v této věci. Druhá oblast, hm, to jsou ty, té státní pomoc a povinnost veřejné služby. Tady máme užitečné návrhy od celé řady kolegů a do, opět doufám, že se dohodneme na dobrém kompromisu. A potom, eh, pokud jde o eh, to eh, pravidlo jednoho zavazadla, já myslím, že tedy jedno zavazadlo. Víme, že především se to týká těch některých nízkonákladových společností, kde některé členské státy i v tomto již přijaly rozhodnutí. Ale samozřejmě mm, už v kontextu regionálních letišť a letištních služeb těchto regionálních letišť, eh, tak tam není žádný odsouhlasený jasný limit, co to je příruční zavazadlo. Třeba když vy používáte malé letadlo eh, a těch jsou právě desítky, desítky, které vzlétají od regionál, z regionálních letišť. Tam se většinou nepoužívají ta velká letadla. A zde veřejnost neví, je zmatena, jak to je. A potom tam tedy přijdou s tím zavazadlem a oni jim to zamítnou sít na palubu, že to letadlo je příliš malé. A proto potřebujeme mít jasnější definici co lidé si mohou vzít na palubu a především na palubu těch malých letadel, kde je omezený prostor na zavazadla. Máme k tomu některé pozměňovací návrhy. Možná bychom mohli se dohodnout na fungujícím kompromisu. A další téma, <clears throat> kde máme také určité návrhy od pana Birkera, od pana Účase a dalších týká se intermodálního propojení, intermodality. Já myslím, že to je také velice užitečné, protože ve zprávě jsme řekli, že chceme, aby mm, zde e, panovalo e, takové intermodální propojení mezi regionálními letištími a jinými způsoby dopravy. Takže těmito návrhy se také budeme zabývat. A pokud jde o tu obecnější oblast, to znamená efekt regionální letišní doprava na ekonomiku regionu a lokální ekonomiku. Opět k tomu máme některé pozměňovací návrhy, které se týkají zahrně, zahrnutí některých větších regionálních letišť do TNT. To podporuji. A potom také eh, eh, souhlasím s tím, že to dává impuls pro lokální ekonomiku a zaměstnanost, eh, protože to bude posilovat regionální služby. Takže to jsou ta hlavní témata, kde máme větší počet návrhů a jak jsem řekl na začátku, děkuji kolegům. Jsou to veli, obecně řečeno užitečné návrhy a doufám, že ve středu, až se sejdeme, tak se dohodneme na celé řadě kompromisů, o kterých budeme moci hlasovat příště. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu eh, Bradburnovi, nyní pan Perker za EPP. Děkuji, pane předsedo. Už jsme měli možnost, abychom obecně diskutovali o této zprávě. Chci poděkovat Filu Bradburnovi za spolupráci, kterou projevil. Začalo to už předtím, než eh, byla zpráva sestavena a tato ochota ke spolupráci pokračuje až eh, doteď. teď s ohledem na mnoho pozměňovacích návrhů. Mohu jenom podpořit Fila Bradburna, když se chce odvážit toho, aby právě v souvislosti se státní podporou se hledala cesta, protože tady je třeba to prodiskutovat. Je to otázka toho, zda to musí být skutečně veřejný sektor nebo smí být veřejný sektor který podpoří regionální letiště tak, aby byla schopná zachovat letecký provoz. Tady odkazuji na jednu kontrolu, kterou udělala, slíbila Evropská komise. Týká se letišť v Německu a také jednoho v Rakousku, což je zrovna odletové letiště moje v Klagenfurtu, také regionální letiště, kde Evropská komise E, to kritizuje v tom smyslu, že to zkresluje konkurenci tím, že veřejný sektor jednotlivým společnostem na pokrytí nákladů vzniklých e, pro provoz leteckých společností za práva, že to je nepřijatelné. Existuje celá řada letišť, která už se podrobují takovéto kontrole a proto si myslím, že bychom neměli obecně hovořit o veřejném sektoru, protože to může vést k takovýmto problémům, ale měli bychom najít jiný způsob, jak tato letiště zatraktivnit než, víc než jsou teď. A chci ještě poznamenat, že problematické je podle mě také to, že se na to díváme velmi úzce. Problémy malých regionálních letišť eh, zdůvodňujeme tím, že mají eh, pravidlo eh, jednoho zavazadla, že tam je příliš malá konzumace na letištích, tam je víc než 50% pokles v tržeb takže tady je to také otázka výkonnosti. To si myslím, že je příliš úzké a krátkozraké. Je to určitě celá řada faktorů, které tu působí a vede to k problémům na těchto malých letištích, která jsou ale pro mnohé regiony velmi důležitá. Pozměvací návrhy, které EPP podala, se proto více či méně týkají opatření vzhledem k tomu, aby všechno zaplatil daňový poplatník, když se objeví problémy na regionálních letištích. My se pokusíme najít uh, nějaké východisko, budeme muset najít východisko. Podobně je to také s problémy nákladů na bezpečnost, protože ty se zase v nepřiměřené míře převádějí na daňového poplatníka. Není možné, aby to bylo jako vždy, když jsou potíže, tak daňový poplatník zaplatí vše Tady musíme postupovat podle jiných ekonomických faktorů, musíme je najít. Zajímavé podle mě je také to, ten návrh eh, ekologických opatření, místo aby letali ve vyčkávacích obrazcích, tak by se použila tato malá letiště jako letiště pro odklonění dopravy. Zatím musím říci, že takto se nedostáváme k žádoucím výsledkům v současné situaci. Pozitivní podle mého názoru je to, že se klade velký důraz na multimodálnost, to, že dochází také ke spoždění u evropského jednotného nebe, anebo záležitosti transparentnosti, které máme, to je podle mě obecný problém a ten se netýká jenom regionálních letišť, nýbrž všech letišť. Celkově doufám, že tato řada pozměňovacích návrhů, až se zapracuje, povede k široké paletě kompromisů, zejména pokud jde o výkony a plnění ze strany veřejného sektoru. Tam musíme najít nějakou spolupráci, aby to nebyl jenom veřejný sektor, který zaskočí v případě problémů u důležitých regionálních letiště. třeba postavit je ekonomicky tak, aby dostály dlouhodobě svým funkcím. Děkuji panu Berkerovi, pan Sassoli za SAD. Eh, e Děkuji a především chci poděkovat kolegovi eh, Bradburnovi za vykonanou práci a za to, že vzal do úvahy i náměty, které jsme eh, předložili za SND. Jenom dvě úvahy dovolte k některým bodům, které podle mě lze ještě vylepšit. Za prvé, první se týká kompromisu 1. Když se podíváme na definici regionálního letiště, víme, že to je těžké definovat. V tom kompromisu se navrhuje definice regionálního letiště jakožto letiště necentrálního, non-hub bez toho, aniž by se vzal, bral do úvahy objem cestujících. Takže myslím, že je třeba hm, vzít do úvahy celou řadu různých proměnných hodnot, eh, které jsou zde vyloučeny, jako je třeba typologie, propojení, které má a nabízí to letiště, eh, jako jde o propojení s městem nebo s městy a s hlavními letišti i objem cestujících. Z tohoto důvodu žádám zpravodaje, aby vzal do úvahy pozměňovací návrh 1, který já jsem předložil a který se týká kompromisu 1. Druhá úvaha. Chci poděkovat zpravodaji, že vzal do úvahy můj návrh 39, který se týká kompromisu 5. Otázka státních pomocí, dotací eh, regionálním letištím a leteckým společnostem, to je zásadní pro rozvoj všech regionů v EU. Eh, státní veřejná zpráva poskytuje eh, financování přímo či nepřímé financování společnostem, v tom, s tím cílem, aby se rozvíjela ta letiště a celý region a vlastně poskytuje přímé či nepřímé financování nějaké firmě, nějakému subjektu, ale my zde nevíme, jak Mm, jak dlouho tedy takový subjekt eh, by tam měl fungovat. Takže my bychom měli to nějak propojit eh, s tím eh, financováním, tedy jak dlouho v čase ta, ten subjekt tam bude fungovat. Například stává, že ten mm, často mm, potom Eh, ta eh, veřejná státní zpráva tedy bude muset stáhnout eh, do své rozhodnutí dotacích, protože ten subjekt neinvestoval do rozvoje letiště, jak měl a to může vést k velkým nevýhodám. To je neakceptovatelné podle mě. Proto chci, aby zpravodaj sem do kompromisu 5 právě odložil, vložil část mého návrhu 39, kde se hovoří o proporcionalitě mezi eh, eh, těmi dotacemi a tím časovým úsekem, po který ten subjekt nebo letecká společnost nebo tedy ta zpráva eh, letiště má tam fungovat. Je třeba vzít té do úvahy i objem hm, cestujících, kteří transitují přes to letiště v tomto. A závěrem, pane předsedo, ještě chci Eh, zde něco říci. Eh, eh, to je na adresu italských kolegů, protože v, v návrhu 77 tam je taková chyba. My jsme si to prověřili s stáfem výboru a v italské verzi tam chybí první část mého návrhu, takže já bych rád vám ještě jednou potom poslal kompletní italskou verzi. Děkuji. Děkujeme a panu Sasoli, nyní paní Meissner. Much. Eh, I speak on behalf... Mnohokrát děkuji, já hovořím jménem pana Učase. Omlouvá se, že nemohl přijet. Je to neplánované. Chtěl, bych podě- chtěl by poděkovat panu Bradbornovi za odvedenou práci na tomto tématu a také za kompromisní návrhy. Ty jsou dobrým východiskem pro další vyjednávání. Děkuji také zpravodaji za to, že zohlednil celou řadu návrhů, pokud jde o kompromisy 4 a 9. Já bych vám přečetla, co mi pan Účas napsal. Pokud jde o kompromis 1, ten se týká definicí regionálních letišť. Domnívá se, že tento pozměňovací návrh je neuspokojivý. Je si plně vědom toho, že je to velice kontroverzní otázka a že by bylo těžké dosáhnout dohody mezi všemi stranami. Nicméně zároveň se domnívá, že je třeba snažit se identifikovat některé rysy, které mají všechny regionální letiště společné. Není možné říci, že nelze definovat regionální letiště nebo je eh, definovat jednoduše jako eh, letiště, které nejsou centrální. To je důvod, proč eh, pan Účas navrhl pozměňovací návrh, zdůrazňuje rozdíly mezi velkými a malými regionálními letišti, eh, zohledňuje návrh pana Sasoliho v pozměňovacím návrhu 1, eh, kde se komise vyzývá, aby vypracovala definici regionálního letiště, která bude zohledňovat eh, druh propojení těchto letišť. Propojení také s velkými centrálními letišti. Doufám, že kolegové zohlední tyto připomínky. Pokud je o kompromis 8, ten odkazuje na eh, studii týkající se slotů, kterou eh, v létě 2010 provedla eh, britská organizace. Tato studie ignoruje regionální letiště, protože tam nedochází k nedostatku kapacit a proto neřeší otázku udělování slotů. Eh, regionální letiště údajně nepotřebují eh, poplatky týkající se udělování slotů. A pan Úžas považuje tuto studii za chybnou a požaduje výmaz pasáže, která se týká udělování slotů. Pokud jde o další pozměvací návrhy, které jsem předložil, ty, které Jedná se o pozměňovací návrhy 47 a 32. 47 zdůrazňuje propojení mezi regionálními letišti a cestovním ruchem. To je velice důležité pro celou řadu evropských regionů a zároveň vyzývá, aby zaměstnanci na letištích měli odpovídající smluvní podmínky, především na těch letištích, kde jsou nízkonákladové společnosti. Další pozměvací návrh požaduje poskytování infrastruktury na letištích, tak aby eh, postižení lidé měli přístup na všechny části letiště. Eh, takže to je to, co jsem měla přečíst jménem pana a eh, k této velice dobré zprávě. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Kramer za zelené. Ano, Paní Lichtenbergerová se spozdila, její letadlo a požádala mě, abych e, promluvil za ní. To zažíváme dnes a denně, vždycky se do toho něco dostane, ale myslím, že to jsou technické problémy. Dokud člověk dorazí ve zdraví, je to v pořádku. Kolegyně chce také poděkovat zpravodaji, samozřejmě, i když nesouhlasí úplně se vším, protože, jak už řekl pan Pirke, pokud jde o veřejné peníze pro letiště, ještě jednou chci zopakovat, že každý rok evropský daňový poplatník zaplatí 30 miliard euro pro tyto aerolinky, protože je to letecké palivo a další. Představte si 30 miliard euro po dobu deseti let, kdyby to šlo do evropských železnic, tak bychom měli špičkovou železniční síť a mohli bychom zredukovat leteckou síť na polovinu. Takže to znamená, že ty peníze investujeme špatně. U regionálních letišť tam jsou určitá letiště, která je třeba udržovat, i když nejsou ekonomická, například na ostrovech. Pak je veřejnost povinna to podpořit tak, eh, aby se na tom podílely i ty hustě osídlené oblasti, ale jiné příklady, například v Německu, tam není tato letecká doprava upravená federálně, ale na úrovni spolkových zemí, tedy 16krát a ti bojují proti sobě jako lvy. Saarbrücken a Zweibrücken to jsou letiště, která jsou vzdálená pouze 30 kilometrů od sebe. Ze Saarbrückenu se za dvě a půl hodiny dostaneme na, do Frankfurtu na letiště bez přestupování vlakem, bez přestupu letadlem to trvá déle. A přesto se udržuje toto letiště, protože je to prestižní záležitost a Sársko letiště potřebuje. Taky se fixluje, taky se uh, ho poskytují údaje a pak se následně zjistí, že uh, si sice uh, cestující koupili letenky, ale onemocněli, neletěli. To znamená, to jsou všechno náklady, které je třeba zredukovat. My jsme také předali pozměňovací návrhy, některé byly přijaty, jiné ne. Potřebujeme férovou konkurenci nejen u DPH z pohoných hmot. Musí to platit pro všechny veřejné firmy, veřejné podniky, pro všechny typy dopravy protože není možné, abychom uzavírali železnice a rušili je, protože jsou neekonomické, zatímco do letecké dopravy pumpujeme peníze. Také není možné, abychom měli rozdílný cenový systém, to znamená státní peníze, Německo tam uh, Máme 19 DPH, pouze některé státy to vybírají, jiné ne. O železnice je to zase jiné, ale z pravidla ne. A pokud jde o propojení s železničcí, to je také důležité. Nesmíme opakovat chybu, že ve Francii je pouze dvě nádraží pro TŽV jsou napojená z deseti nových na eh, ostatní železniční síť a to musíme zaručit také u těchto regionálních letišť. Musí být ekonomická, jinak se to nevyplatí. A pokud je o kontroly, tekutin, to, byla, to bylo neštěstí, katastrofa, tam se nekontroluje nic, to je šikana cestujících a to, jestli někdo dokáže zjistit dneska, zda je tekutina nebezpečná či ne, pokud si někdo bude chtít namixovat e, nějakou výbušnou směs, tak si ji vezme sebou a tekutinu si dokoupí ve free shopu. Tak hloupí teroristé nejsou, čili potřebujeme férovou konkurenci a férové nakládání pro všechny. Thank you, Mr. Kramer. Děkujeme panu Kramerovi, pan Kotě. Chcete se k tomu vyjádřit? Pokud ano, chtěl bych vás požádat, abyste, pane Kohlíčku, se když tak, nás když tak upozornil, že chcete hovořit a to na začátku. Když nám to řeknete na začátku, umožníte mi tím, abych byl spravedlivý při udělování času. A když a, někteří poslanci přijdou a, později, často na ně nezbyde čas, takže prosím vás, upozorněte mě na začátku. Hodně by mě to pomohlo, pan Kohlíček. Já bych chtěl zdůraznit, že zpravodaj odvedl vynikající práci. Já plně souhlasím se svými kolegy a tentokrát zcela souhlasím především s kolegou ze Zelených, protože upřednostňujeme tento způsob dopravy před jinými způsoby dopravy. Má naprostou pravdu, pokud je o regionální letiště. Mnohokrát děkuji panu Bradburnovi. Eh, ta dohoda, které jste dosáhl s autory eh, pozměňovacích návrhů, ta je vynikající, takže mnohokrát děkujeme. Děkujeme panu Kohlíčkovi. Pan Bár. Děkuji, pane předsedo. Já chci pogratulovat eh, kolegovi k této zprávě. Nechci opakovat to, co řekli už ostatní za naši frakci. Mám jenom dvě věci. Za prvé, ta výzva pro členské státy, aby rozšiřovaly intermodální služby. To je otázka strategického propojení s ostatními typy dopravy, to je mimořádně důležité. A kompromis 7, tady si myslím, že kvalita služeb a pracovní podmínky, které jsou v tomto návrhu, by se měly ještě jednou přepracovat. Myslím si, že to nesouvisí s tím pravidlem jedno zavazadlo, ale jsou to pracovní podmínky obecně na letištích. A na další schůzi stínových zpravodajů snad bude příležitost toto probrat. Kromě toho chci ještě říci, pokud jde o síť TNT, Tady musíme rozlišovat mezi základní a, navazující sítí. I to budeme muset ještě probrat. Thank you, Mr. Back. Mr. al -Kadrawi. Děkuji. Nyní pan el -Kadrawi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za vynikající zprávu, kterou vypracoval. Chtěl bych navázat na to, co řekl pan Sasoli. Mám dva body. Za prvé, myslím si, že je důležité, abychom ve zprávě zdůraznili, že je zde propojení mezi že, že je zde zásadní, aby všechna letiště měla stejné podmínky. Pokud se podíváme na různá nařízení, Vidíme, že na některých letištích máme jednoho hlavního hráče, který má obrovský vliv na místní úřady. A snaží se o to, aby letiště získalo podporu a často může vyhrožovat tím, že přemístí své linky, což by mohlo mít obrovský vliv na letiště samotné. Myslím si, že na to nesmíme zapomínat. A musíme to úzce monitorovat. Chtěl bych také podpořit to, co řekl kolega Bach. Sociální aspekty musí být rovněž jednoznačně zohledněny. Konkrétně pokud jde o nízkonákladové společnosti. To už souvisí s rovnými podmínkami pro všechny. A druhý bod, který bych chtěl zdůraznit, je, že eh, tato zpráva souvisí s dalšími zprávami, o kterých budeme hovořit konkrétně eh, se zprávou o právech cestujících. Nízkonákladové společnosti využívají regionálních letišť. A myslím si, že je potřeba podívat se na to, jak nakládají s cestujícími. Máme zde pravidlo jednoho zavazadla, máme zde omezení velikosti zavazadel, váhy zavazadel. To má dopad na rovné podmínky pro všechny. Myslím si, že i v této oblasti potřebujeme jasná evropská pravidla. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je transparentnost, cenová transparentnost. Víme, že Společnosti se často snaží nalákat své zákazníky nízkými cenami, ale těmto cenám, na které lákají zákazníky, se poté přidávají další příplatky. Celkově naše skupina podporuje tuto zprávu, e, nicméně je zde několik pozměňovacích návrhů, které doufám budou podpořeny. Sí, muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zareagovat i na kolegy a říci, že eh, tyto pozměňovací návrhy se snaží o zlepšení tří věcí. Za prvé obhájit eh, integraci regionálních eh, letišť do evropského plánování dopravy a zde krize by, nemělo, by neměla postihnout jednotné evropské nebe a s tím spojené programy a také je třeba i mít jasnou definici regionálních letišť a jejich mapy. A my si myslíme, že takto bychom mohli přispět k tomu, aby to řízení dopravy bylo efektivnější, mm, byl, eh, eliminovali bychom tedy ty přeplněné trasy i lépe bychom využili zdroje a i bychom eh, tedy lépe propojili ty linky. A eh, i zde nám jde o to u těch regionálních letišť pracovat s principy specializace, kvality infrastruktury a eh, i zlepšit hm, intermodalitu. A především zdůrazňujeme specializaci některých těchto zařízení, pokud jde o nákladovou leteckou přepravu a i eh, pro propojení s eh, dalšími linkami, jako autobusovými linkami, protože takových případů máme hodně. A špatné postupy, jako třeba eh, to jedno příruční zavazadlo, to eh, postihuje především i ty maloobchody na letištích a to je v nesouladu s, s úsilím těchto letišť zachovat eh, dopravu a určitý objem cestujících. A také i já se snažím návrhy dospět k určitému kompromisu, abychom zajistili udržitelnost propojení s těmi periferními znevýhodněnými regiony. A také i zde můj kolega Kremosa zde bohužel dnes nemůže být, také z důvodu letecké dopravy, tak my chceme, abychom již e, opustili to centralizované řízení regionálních letišť, protože zde mm, je třeba e, e, při řízení této dopravy znát lokální podmínky a zde je třeba i podpořit privátní iniciativy my si myslíme, že by bylo možné i e, zlepšit pomoc těmto regionálním letištím právě tímto způsobem a zde máme některé úspěšné příklady a je třeba, abychom využili ty úspěšné příklady jako model pro ostatní státy. Musíme si připomenout, že jsou různé země, kde, kde řízení všech regionálních letišť e, probíhá centralizovaně, centrálně a to není nejoptimálnější ani nejefektivnější. Zkušenost nám říká, že centralizace většinou je méně efektivní a znamená větší deficit eh, v členských státech více, než je to s těmi modely decentralizovaného řízení. A já chci vítám pozměňovací návrhy kolegyně Ines Ayala a kolegy, kolegy Udžase, kdy je třeba, hm, abychom i zajistili přístup osobám s postižením a se sníženou mobilitou. Děkuji, děkuji paní Foster. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Bradbornovi. Vím, že jsme ze stejné politické skupiny, ale myslím, že jeho zpráva je skutečně komplexní. A domnívám se, že původní zpráva ještě před eh, pozměňovacími návrhy v podstatě pokryla všechno to nutné. A myslím, že je správný čas něco takového předkládat, nejenom proto, že máme eh, letišní balíček a další věci, o kterých se nyní jedná. Jenom pro vyjasnění. Mám zde dvě věci, které bych chtěla zmínit. První věc eh, týká, se týká jednoho zavazadla a letišť. Stále ještě existují letiště, která umožňují aby eh, bezpečnostní kontrolou prošly jenom pasažéři, kteří mají jeden kus eh, příručního zavazadla. Všichni si pamatujeme, že před Eh, několika lety, když jsme měli eh, teroristické eh, útoky, došlo v této oblasti ke změnám. A nyní a celá řada letišť už povoluje více příručních zavazadel. Nicméně myslím si, že je eh, problém, když se lidé dostanou k bezpečnostní kontrole a zjistí, že nemůžou projít s dvěma kusy příručního zavazadla. Takže to je jeden problém. A druhý problém je, eh, co udělá eh, letecká společnost. A já si myslím, že s pomocí internetových stránek je možné, aby letecké společnosti jasně řekly, co se může nebo nemůže dostat na jejich, do jejich letadla. A to by určitě pomohlo lidem, eh, když se budou rozhodovat, eh, u jaké letecké společnosti si koupí lístek. Většina z nás eh, asi nikdy nevnímala duty free jako další příruční zavazadlo. I když to už není duty free, víme, že stále to balí do malé igelitky a nikdy se to nevnímalo jako další zavazadlo. Já přinejmenším jsem to nikdy tak nevnímala. Takže myslím si, že je nutné se na tuto věc podívat, pokud e, někdo duty free považuje za kus zavazadla. Dále pokud jde o PSO, myslím si, že jsou nesmírně že to je nesmírně důležitá věc. Eh, na Evro, v Evropě máme celou řadu míst, kde není konkurence. Například na ostrovech máme v podstatě jenom eh, třeba někdy leteckou, jednu leteckou společnost, která eh, poskytuje propojení. Víme, že otázka státní pomoci už v v těchto aspektech byla vyřešena dříve, takže k tomu se nemusíme vracet. Dále, pokud je o definici regionálního letiště, co je to regionální letiště? Eh, nemyslím si, že bychom eh, měli eh, marnit čas tím, že se budeme snažit definovat regionální letiště. Regionální letiště je zkrátka v regionu a je menší než Frankfurt nebo Heathrow. Může být malinké a může být i o něco větší, například Manchesterské mezinárodní letiště je v podstatě také regionálním letištěm. Takže to je něco, nad čím by se mohla zamyslet komice. A další věc, kolik zavazadel na palubu. Ne, vždycky Eh, si můžete vzít eh, více kusů příručního zavazadla na palubu. Vždy záleží na tom, jestli vám to po, povolí letecká společnost, eh, závisí to také na počasí a tak dále, takže to je spíše technická otázka. A poslední bod, který bych chtěla zmínit, Myslím si, že zpráva pana Bradburna je velice dobrá. A je potřeba zdůraznit, že zde nejde jenom o regionální letiště, jde také o cestovní ruch, jde o e, letecký průmysl, jde o rozvoj regionu. A já si myslím, že je potřeba, abychom skutečně měli fungující regionální letiště. Regionální letiště se musí snažit přitahovat zákazníky, e, například prostřednictvím nízkých poplatků. Regionální letiště musí přežít a my bychom měli udělat všechno pro to, abychom jim v tom pomohli. Předpokládám, že pan Bradburn přijde s rozumnými kompromisními návrhy, ale myslím si, že celkově je tato zpráva velice dobrá. Děkuji, pan Higgins. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jsem ještě nikdy eh, nečetl eh, zprávu o té doby, co jsem se připojil do toho, toho výboru, eh, která by byla tak dobrá. Myslím, že to vynikající zpráva. Já jsem z regionu, kde jsou regionální letiště nesmírně důležitá pro naši ekonomiku, především pokud jde o cestovní ruch na kterém můj region hodně závisí. Myslím, že je zásadní, aby Evropský parlament vyslal jasnou Eh, jasný signál eh, komisi. Jsou zde jiná letiště než jenom Heathrow eh, a Frankfurt. Jsou důležitou součástí regionálního rozvoje. Jsem velice rád, že pan Bradburn a další řečníci hovořili o eh, pravidle jednoho zavazadla, o tekutinách a tak dále. Pan Krámer, pan El Kadraoui na tyto problémy jasně ukázali. Pokud jde o eh, velké letecké společnosti, ty často šikanují eh, malá regionální letiště. Říkají, že pokud nedodržíte odpovídající přesně to, co chceme, zkrátka tam nebudeme lítat což je potom těžká vyjednávací pozice pro regionální letiště. Myslím si, že je potřeba eh, podpořit regionální letiště při takovýchto vyjednáváních. Pokud jde o bezpečnost, já jsem předložil jeden vlastní pozměňovací návrh a další pozměňovací návrh s dalšími kolegy. Eh, jde o návrh týkající se toho, kdo zaplatí za bezpečnost na regionálních letištích. Eh, regionální letiště nemohou mít úspory z rozsahu. Často Ehm, je pro ně velice nákladné eh, nakoupit eh, eh, vybavení, protože vybavení nemohou zkrátka nakupovat za nižší ceny kvůli tomu, že ho nakupují tolik. Regionální letiště musí dodržovat odpovídající bezpečnostní požadavky, ale může to pro ně být problematické. Pokud jde o placení, já si myslím, že by náklady eh, měly být eh, zohledněny v různých eh, poplacích a také v duty free. Máme zde pozměňovací návrh 148 a to je nový jev, nová kreditní karta. Myslím si, že musíme jasně definovat, jak je to z poplatky, pokud je o kreditní karty. Jsou některé společnosti, které v podstatě prodávají lístky už jenom na internetu, mají takzvanou, takzvanou platbu zadarmo prostřednictvím kreditní karty, kterou sami dodávají. Nicméně tyto karty jsou měsíčně velice drahé, jsou zde vysoké měsíční poplatky, mnohem vyšší než u normálních kreditních karet. Takže v podstatě to není dobrá možnost pro spotřebitele, aby ušetřili peníze. Já jsem předložil pozměňovací návrh, abychom tuto věc upra- upravili. Ale jak eh, řekli všichni, myslím, že celkově tuto zprávu můžeme velice pochválit. A jako poslední paní Ayala Sender. Pane předsedo, já se chci přidat eh, k těm slovám chvály a díku panu Bradbornovi. A to eh, je důležité, protože v tomto okamžiku také diskutujeme o tom letištním balíčku a já si myslím, že to do toho dobře zapadá a doplňuje to. A pan Bradburn vzal do úvahy i některé mé pozměňovací návrhy v kompromisech 7 a 11. Jenom si říci, že v kompromisu 7, tedy ten návrh 75, ve kterém se hovoří o problémech, zneužívání, tedy návrh 65 zneužívání té pozice některých těchto letišť, kdy eh, vlastně v některých případech to vede skutečně ke krizím na letištích. Takže my se snažíme v tom návrhu 65 apelovat na komisi, aby, mm, se, aby eh, prověřila tu situaci zneužívání dominantního postavení a já bych chtěla dát mandát komisi, aby se zamyslela, jak postupovat. A také chci připomenout, že v jiných návrzích, které jsem předložila, tak tam zdůrazňuji i tu sezónnost, sezónní charakter, což znamená, náklady velké na um, infrastrukturu, na bezpečnost, um, um, které jsou fixní, které jsou stejné jako třeba na velkých letištích, ale na těch menších je ten sezónní prvek. A mm, takže zde my jsme již eh, něco k tomu navrhli a chci, aby komise se tomu věnovala. Teď, když se hovoří o těch slotech a o kapacitách letišť, eh, tak jedna věc je řízení zpráva těch slotů a leteckých linek tras. A druhá věc je infrastrukturní kapacita. V tomto smyslu to dobré propojení a kapacita regionálních letišť by měla být zata v potaz. To je důležité eh, tedy v kontextu těch obecných sítí. Děkuji. Komise. Good afternoon, everyone, and thank you very much for the... Děkuji, děkuji všem za příležitost se vyjádřit. Sledujeme s velkým zájmem iniciativu pana Bradborna a děkujeme mu za to, že zdůraznil eh, důležité problémy a eh, je to něco, co eh, leží nám také na srdci. Nejenom na srdci vašemu výboru, nám jde o regionální dostupnost, dostupnost regionu, to je klíčové a protože to je klíčové i pro vnitřní trh a to je ústřední cíl pro komisi. Pane předsedo, velice stručně se vyjádřím ke čtyřem tématům, o kterých jsme slyšeli. Možná budu se trochu opakovat, za to se omlouvám. Za prvé, otázka definice regionálních letišť. Zde hm, máme sympatie tady pro váš záměr, snahu nalézt definici, aby to bylo všem jasné, o co jde je zřejmé však, že eh, regulace sektoru není taková, že bychom mohli mít přímo čarou definici. Ono je to těžké nalézt přímo čarou definici, striktní definici. To vyplývá i z některých pozměňovacích návrhů a je těžké aplikovat potom tu definici na různá témata, ať jsou to sloty, tente a podobně. Takže nemám na to řešení a vy chcete po komisi, aby měla řešení, ale já jenom chci poukázat na tu potíž, nalézt jednotnou definici. S tím je e, spojena celá ta otázka e, e, dopadu regionálních letišť. Zdali bychom letišť, těmto regionálním letištím měli dát větší roli v rámci TNT. A takže o co jde komisi v tomto návrhu? My říkáme, že takže eh, je třeba tedy pouze tedy ty, ta, eh, tedy centrální letiště v hlavních městech nebo kde je více než milion obyvatel, ta se považují za tedy ta uzlová letiště a regionální letiště nemají tu centrální roli toho hubu a eh, většinou jsou propojeny s těmi huby, s těmi centrálními letišti, takže regionální letiště Eh, hrají roli, v, pokud jde o dostupnost regionu a je to součást té komplexnější sítě. Já vás chápu, že to chcete tam nějak více ještě zdůraznit a posílit eh, tuto jejich roli. A za třetí věc, ta se týká státních pomocí. Je dobře známé, že my jsme pro vyvážený přístup, který se snaží sladit to, že na jedné straně budeme podporovat komplexní sítě regionálních letišť v EU a na druhé straně to je třeba skoordinovat s potřebou nalézt rovná pravidla, aby eh, peníze poplatníků byly vynakládány efektivně a zdravě a eh, aby nedocházelo k duplikacím těchto letišť, jak vysvětlil pan Kramer a i pan místo předseda Almonia a DG Hospodářská soutěž teď tedy revidují ty guidelines pro civilní leti, letectví, pokud jde o dotace a to se samozřejmě dotkne i financování regionálních letišť. A závěrem ještě zmíním eh, to, to pravidlo, ožahavé pravidlo jednoho zavazadla, jak jsme slyšeli asi bychom měli zde diferencovat mezi dvěmi tématy. Jednak mm, jsou tady ty eh, tedy zájmy biznesu, které jsou v kolizi a potom zájmy cestujících. Když hovoříte o dopadu politik na maloobchod, na ty butiky, na letištích, tak je to otázka, jak se snažíme eh, nastavit tu rovnováhu vztahu mezi leteckými společnostmi, letištěm a maloobchodem. A eh, pokud jde o otázku zneužívání dominantního postavení a podobně, tam, kdy dojde k tomuto, tak je třeba použít nástroje hospodářské soutěže. A zatím ale si nemyslíme, že je třeba přijímat nějakou legislativu k tomu. Ale v tom druhém případě, když jde o dopadu pravidla jednoho zavazadla na cestující, zde souhlasíme s některými řečníky v tom smyslu, že jsou zmateni ti cestující, jak tyto politiky se aplikují, jak je, mm, aplikují, eh, jak je aplikuje pozemní personál na různých letištích. Kolegové se teď zabývají tou otázkou, studují to v rámci hodnocení dopadu, eh, kdybychom případně eh, i novelizovali nařízení 261. Víte, že jsme zahájili připomínkové řízení a dotčené subjekty mohou přispět svými připomínkami. Děkuji, pane předsedo, že jsme byli pozváni a že můžeme sledovat vývoj debaty na toto téma. Děkuji, pan Bradborn. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mám jenom několik připomínek. Snažil bych se zohlednit to, co zde zaznělo. A možná nejdříve budu reagovat na komisi. Má naprostou pravdu, pokud jde o konkurenci, hospodářskou soutěž to je skutečně něco, o co se snažíme v této zprávě. Chceme zajistit, aby zde byly rovné podmínky pro všechny. Nejde zde jenom o pravidlo jednoho zavazadla, i když to je samozřejmě také důležité. Eh, je zde otázka konkurence, která s tím souvisí. Víme, že máme některé letecké společnosti eh, v Evropě, a Víme, proč chtějí omezit eh, počet zavazadel, eh, protože prodávají podobné produkty, které by si člověk mohl vést na palubě a tak eh, je chtějí prodat co nejvíce. Myslím si, že je potřeba zkrátka se soustředit na různé služby, které poskytují regionální letiště. Já jsem byl zpravodajem k původnímu programu TEN a bylo to v roce 1999 až 2004. A tehdy jsme volali potom, aby eh, klíčové sítě zahrnovaly letiště v rámci TN. A chtěli jsme podporovat regionální letiště a regionální služby eh, ne nutně prostřednictvím státní pomoci, ale chtěli jsme zkrátka zajistit eh, regionální propojenost. A nicméně v prvním programu zde nebyla dostatečná podpora a proto to zdůrazňuji právě v této zprávě, protože to je skutečně věc, která se musí řešit a jsem rád, že s tím komise souhlasí. Ještě bych reagoval na pana Higgince, jestli zde ještě je. Už zde není, ale přesto. Pan Higgins hovořil o bezpečnosti. Já jsem chtěl, aby si zde parlament podržel svůj posiv. Vzpomenete, vážení kolegové, že když jsme hovořili o bezpečnosti letecké dopravy, žádali jsme, aby existovaly příšnější opatření, která budou oddělená od obecné bezpečnosti a e, zároveň jsme se bavili o tom, co bude financováno z veřejných prostředků a co bude financováno e, z z nákupu eh, letenek. Myslím si, že je potřeba, abychom si tento postoj podrželi. Pan Perker hovořil o zvýšení atraktivity regionálních letišť. Já s tím naprosto souhlasím. Myslím, že se to zdá dá zjednodušit na to, že regionální letiště by sami sebe měly snažit eh, učinit atraktivnějšími tím, že budou mít i nižší náklady. A děkuji tady za tu připomínku. A k tomu, co říkal pan Sasoli, ten předložil pozměňovací eh, návrhy, také pozměňovací návrh číslo jedna. Já se na to rád podívám, pokud jde o zohlednění tohoto návrhu v kompromisech. Eh, myslím, že to snad budeme moci eh, začlenit. Pokud jde o pozměňovací návrh 39, zde jde o státní podporu. Je potřeba Eh, rozlišovat různé typy státní podporu. Zmínili jsme závazek poskytování veřejné služby a jak zásadní je tato veřejná služba pro odlehlé regiony, protože zde často není jiná forma dopravy. Já naprosto souhlasím s tím, že ale existuje také pomoc na nové linky, eh, podpora pro vytváření nových linek. Eh, pokud eh, chcete mít novou linku, potom samozřejmě se musíte podívat na tom, zda to bude z obchodního hlediska eh, proveditelné a životaschopné. Eh, letecká společnost může eh, získat podporu na určitou novou eh, linku a začít ji provozovat, provozovat ji pouze krátce a poté zkrátka schrábnout peníze a eh, provozovat ji před, přestat. A to je samozřejmě problém. K tomu, co zde přednesl pan Účas, Myslím si, že některé věci jsem se snažil zohlednit v kompromisech. Jedna věc, kterou bych zde nezmiňoval, je to, že e, jsou lidé s omezenou pohyblivostí nebo postižení lidé. E, tím se zabývá pan Taylor. E, myslím si, že bychom to neměli zmiňovat zde na tomto místě, protože je to obecná věc, která se týká všech letišť, nikoli jenom regionálních letišť. Takže já bych byl rád, abychom tuto věc nechali v těch zprávách, které se týkají práv cestujících a nedávali to sem, kde se hovoří o regionálních letištích. Takže to je jediná věc, se kterou mám problém. Pokud je o to, co říkal pan Úžas, další řečníci, e, intermodalita, já jsem se to snažil řešit e, ve svých kompromisních pozměňovacích návrzích například prostřednictvím prodeje lístků a tak dále. A k tomu, říkal pan Elkadrawi a pan Higgins, cenová transparentnost. Myslím si, že nesmíme být příliš preskriptivní, pokud jde o to, jaký obchodní model chce určitá letecká společnost používat. Ale musíme zajistit, aby když existují nějaké příplatky, aby byly naprosto transparentní, aby lidé eh, věděli o těchto příplatcích, aby věděli, co dostanou za kolik peněz. A je potřeba, aby neexistoval tento obchodní model, kdy uh, jsou příplatky, které nejsou transparentní. Příplatky musí být transparentní a musí pokrývat um, náklady letecké společnosti. Nemůže to být žádný výdělek pro leteckou společnost navíc. Takže to byly poznámky z mé strany. Děkuji za pozornost. A děkuji, pane Bradburne. Hlasovat ve výboru TRAN se bude 27. března. A na plénu by se mělo hlasovat v květnu, na první plenárce v květnu. Dalším tématem jsou práva cestující v letecké dopravě, pan Taylor. Děkuji, pane předsedo máme na to hodinu jenom, přesílám. Já se pokusím nemluvit celou hodinu. Za prvé chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří pomohli s vypracováním zprávy, která nalákala 195 pozměňovacích návrhů plus 30 odstavců, eh, které velice vítám od výboru IMCO. A takže z těch 195 návrhů, tak my jsme vyvinuli 13 kompromisů, které řeší asi 60, eh, 60 a něco eh, eh, návrhů, které se týkají regionálních letišť. Tak já doufám, že zítra se dohodneme dobře na této agendě. Na začátku jsem zdůrazňoval, že je třeba zavést větší zodpovědnost a transparentnost, právní jistotu a jednotnou aplikaci nařízení a lepší i vymahatelnost těchto předpisů v členských státech. A nezapomínejme na e, to, že to musí být i férové pro zpravodaje, protože přece jde, pardon, o cest, pro cestující, protože jde o práva cestujících. Já se snažím o komplexnost zprávy, jak pokud jde o novelizaci nařízení 261 i pokud jde o nařízení 1107, které se týká potřeb osob s postižením a se sníženou mobilitou, pohyblivostí. Kromě toho zpráva i předkládá doporučení, která se týkají obecného rámce spíše. A pro mě klíčové v této zprávě, v tom obecném rámci, je větší, daleko větší transparentnost cen my jsme několik, několikrát tady již o tom slyšeli, že je třeba, aby eh, ta eh, eh, publikovaná cena letenky, aby to skutečně byla ta cena, kterou člověk nakonec zaplatí. Další věc je finanční ochrana cestujících. Pokud letecká společnost zbankrotuje, a přestane poskytovat služby. Tyto letecké společnosti také by měly poskytovat e, i asistenci na všech letištích, které používají a přímo radit a poskytovat informace cestujícím. A tyto cestující také by měli vědět, jaký je e, dopad na životní prostředí zde my v parlamentu jsme se zavázali, že budeme snižovat emise CO2 a je třeba říkat lidem, jaký dopad to jejich cestování má. Snad tím je tedy povzbudíme, aby eh, pečlivě zvažovali, jak jejich činnost ovlivňuje emise CO2. Také i apelujeme na eh, nezávislost orgánu, který bude prosazovat tyto předpisy jednotně, spravedlivě ve všech členských státech, všude stejně. A když se podíváme na nařízení 261, já jsem slíbil, že nebudu hovořit příliš dlouho, pane předsedo, takže nařízení 261 zde požadujeme jas, jasné, dostupné informace poskytované zákazníkům ve všech etapách cesty, kdy jsou v kontaktu se společností od mm, rezervace až po konec cesty. Apelujeme na i e, vyjasnění jakýchkoliv nových předpisů, které se týkají definice, jako co to je mimořádná událost, například či zrušení letu. Také i apelujeme na fixní časové lhuty pro podávání, respektive vyřizování stížností cestujících jak ze strany leteckou společností, tak příslušného orgánu. A nakonec, pokud jde o nařízení 1107, to se týká osob s postižením a se sníženou pohyblivostí tak zde apelujeme na bezbariérový přístup na letištích a do letadel. Apelujeme na i to, že kyslík eh, medicínský kyslík musí být všude k dispozici na letištích i na palubě a i asistenční psy musí mít garantováno místo v kabině se svým pánem a potom plná kompenzace za e, poškození e, toho vybavení e, osob se sníženou mobilitou. Tady je to pouze jaksi omezeno na 100 euro, ale máte některá ta zařízení, tedy ty různé vozíky, které mohou stát tisíce a tisíce euro. Takže plná kompenzace. Potom kompromis B. Zde již eh, proběhla na schůzi stínových eh, zpravodají diskuze o právech cestujících a jejich tedy právech jejich konzultativních nebo konzultačních eh, asociací, združení. Zde stínoví zpravodajové vysvětlují, jaká jsou tato práva jejich združení těchto cestujících a co dělají ty poradenská, ta poradenská združení. Takže snad to teď bude jasnější. A také i potom odkaz na další činnost komise, která se týká práv cestujících, jako webovská stránka, která je k dispozici, nebo i ty národní kampaně v členských státech. Potom také i e, ti, kteří jsou technicky eh, pokročilí, tak aplikace na chytrých telefonech, která by měla být k dispozici ve všech 22 jazycích EU, to by určitě eh, bylo velice užitečné a nápomocné. A eh, i, takže pro mě to bylo velké potěšení si přečíst kompromis C, který právě apeluje na to, abychom měli tyto aplikace ve více jazycích. A nakonec závěrem ještě jednou chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům i sekretariátu za součinnost a doufám, že eh, duch spolupráce převládne i až budeme hlasovat eh, pro tuto zprávu zítra. Děkuji, pane Taylore, a za EPP pan Sasoli. Bardzo, panie przewodniczący. Tak, ne, Sasoli. Następnie chciałbym bardzo podziękować. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, panu Taylorovi za odvedenou práci a za to, že byl otevřen naším návrhům, když jsme hovořili o dokumentu. Pokud jde o kompromisní návrhy, jak eh, tomu normálně je, není možné, aby kompromisy uspokojily stoprocentně všechny. Nicméně jsou určitým směrem pro další vyjednávání a já jsem potěšen tím, jaké kompromisy máme. A pokud se podíváme na jednotlivá ustanovení dokumentu, jsou zde některé věci, které jsou pro nás důležité. Otázka lepší informovanosti o právech cestujících. Dokument zdůrazňuje potřebu informovanosti zdůrazňuje, že je třeba, aby zde existoval přímý kontakt mezi cestujícími a leteckou společností. Zdůrazňuje, aby zde byla jasná ustanovení, například pokud jde o informace dostupné na webových stránkách komise. Dále se zde zdůrazňuje potřeba mít eh, odpovídající praxi, pokud jde o některé letecké společnosti. Zdůrazňuje problémy s tím, že zde jsou některé neopodstatněné poplatky nebo že některé společnosti nabízejí jinou cenu, než kterou nakonec eh, cestující zaplatí. Dále dalším problémem jsou chyby při rezervaci. Například, když někdo napíše chybně své jméno. A měli jsme tento případ e, v Polsku. Jméno ženy se může, e, nebo příjmení ženy se může e, v Polsku lišit jedním písmenem od jména muže a pokud zde dojde k chybě a potom se to mění, stojí to cestující hodně peněz. Zároveň se domnívám, že by cestující měl mít možnost nebo máme zde ustanovení, že by cestující měl mít možnost odstoupit od rezervace do dvou hodin. Já bych byl proti tomuto ustanovení, pokud nebudou splněny určité podmínky. Eh, někdy existují speciální nabídky, eh, že třeba let stojí 100 euro, nicméně eh, když se dostanete na konec rezervace, nakonec zaplatíte 200 euro, takže cena už není tak atraktivní. Dále pokud jde o lhůtu, já si myslím, že bychom zde mohli zohlednit náš pozměňovací návrh. Tato Když jsme jednali o tomto tématu, překvapily mě hlasy lobbystů. Před několika dny jsme e, dostali e-mail od lobbystů zastupujících některé letecké společnosti. Poukazovali na to, že Malé děti cestující se svými rodiči nejsou osoby s omezenou mobilitou. Pokud to nejsou oni, tak kdo? Máme zde více kategorií. Jsou zde lidé, kteří jsou postižení, pak jsou zde lidé, Další lidé, to jsou například starší osoby, které se nemohou pohybovat sami. Potom zde máme skupinu malých dětí a e, rodičů s malými dětmi. Je třeba, aby zde nebyly žádné pochybnosti. Jsem skutečně zklamán postojem leteckých společností. V podstatě jde o letiště. Letiště mají povinnost pomáhat dětem, rodičům s dětmi a starším osobám. Leteckým společnostem se tato práva osob s omezenou mobilitou možná nelíbí. Komise poukázala na to, že je možné říci, že eh, eh, lidé s omezenou pohyblivostí nejsou pouze lidé, eh, kteří jsou postižení, ale definice této skupiny lidí je širší. Je nutné zohledňovat práva těchto lidí při cestování v letecké dopravě. Komise se domnívá s ohledem na článek 2 eh, návrhu, že Děti by měly být považovány za osoby s omezenou pohyblivostí, protože nemohou samostatně používat eh, Eh, nemohou samostatně používat letecké služby. Mnohokrát eh, děkuji, že jsem dostal čas navíc. Pan Sasoli? No, děkuji, pane předsedo. Dnes eh, zpravodajové, jak vidíme, zažívají velký úspěch ve výboru. I pan zpravodaj Taylor, také jemu je třeba poděkovat za vykonanou práci na kompromisech z pozměňovacích návrhů. Já myslím, že zhruba řečeno to dopadlo dobře, eh, protože on tam vložil ty hlavní body, o kterých se hovoří v pozměňovacích návrzích. Chci mu poděkovat, že také přijel, přijal i můj návrh týkající se ceny letenky u dětí, malých dětí. Eh, to je velice dobrý signál a to především pro rodiny teď v době ekonomické krize. My podporujeme všechny kompromisní texty, které byly předloženy a to především dvě poznámky dovolte. Týká se to kompromisu a K. Zde chci K. si zúraznit, že je velice zajímavé to, co žádá paní Ayala Sender a to možnost, aby cestující, kteří cestují s malými dětmi, aby měli přednost při nástupu do letadla z toho titulu, že rodiny s dětmi mají mít stejná práva jako osoby se sníženou pohyblivostí. Také i chci požádat pana Taylora, aby tam vložil i další ústní pozměňovací návrh, který předkládá paní Sehnalová a týká se to Eh, poučení o právech cestujících v okamžiku rezervace letenky. A eh, to by pan Taylor mohl vložit do kompromisu C. Jde o to upřesnit kompletní informace o právech cestujících a o mm, komunikaci, to znamená, že je třeba eh, používat jazyk, který byl použit při rezervaci letenky. Kompromis C s touto změnou by mohl být eh, integrován tímto způsobem. Teď to přečtu doslova. Zdůrazňuje, že kompletní informace o právech cestujících by měly být eh, sděleny od leteckými společnostmi i tour operátory v jazyce, který byl použen při rezervaci letenky. A potom by to pokračovalo, jak to bylo sformulováno. Děkuji. Thank you, Mrs. Griesbeck. Děkuji, paní Grisberg. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já chci opět poděkovat kolegovi Taylorovi za zprávu a za dobré eh, eh, vztahy s námi eh, a za dobrou atmosféru spolupráce nad touto zprávou v posledních měsících a i mm, zhruba řečeno kompromisy umožnili, jak jsme již slyšeli před chvílí, ne nalézt sice stoprocentní konsensus, to by byla až zneklidňující harmonie, ale alespoň jsme se hodně přiblížili. Eh, názorově, a to především co se týče transparentnosti, informovanosti mm, a i postupně jsme eh, to všechno upřesňovali a eh, moje frakce i vítá obsah těchto kompromisů. Eh, pokud zde bylo předloženo těch 195 pozměňovacích návrhů plus ty kompromisy, tak to určitě nás musí naplnit, naplnit radostí, protože to zdůrazňuje, jak je důležitá tato zpráva o právech cestujících, protože se to dotýká našich spoluobčanů, kteří jsou mobilní, cestují a také i to ukazuje, že skutečně Evropa dovede eh, přijímat něco konkrétního. Teď možná pár výhrad trochu a to především k tomu slavnému kompromisu H. A to především je to, eh, jsou to ty požadavky rodin, které cestují s dětmi. Eh, já jsem vůbec nebyla ovlivněna některá leteckými společnostmi, ale kladu si otázku v tomto bodě. Zdali tady nejdeme příliš daleko. Samozřejmě je třeba věnovat zvláštní péči, pozornost Eh, konkrétní pozornost rodinám s dětmi a konkrétně s malými dětmi. To je zcela normální, přirozené, já to říkám jako žena, která měla také malé děti a je tedy třeba, aby toto mm, aby měli možnost nastoupit na palubu přednostně, aby mohli použít kočárky až ke dveřím letadla, když to je třeba, a aby je mohli hned si odebrat při výstupu z letadla, aby případně eh, odcházeli i přednostně z letadla. A, ale já mám za to, že rodina eh, eh, s malými dětmi sama pomáhá. Ty rodiče přece sami pečují o ty, o ty své děti při cestě a Eh, kdybychom tedy tyto celé rodiny s těmito malými dětmi považovali za osoby se sníženou pohyblivostí, no tak možná eh, to bychom trochu oslabili vůbec ten institut osob se sníženou mobilitou. A já eh, si myslím, že tady asi bychom měli k tomu malou výhradu. Eh, a uvidíme, jak to bude při hlasování zítra dopoledne. My o tom ještě budeme jednat. A pokud jde o eh, ty eh, poradní skupiny, které se týkají práv cestujících, dobře, děkujeme za to upřesnění. Možná, že to může přispět ne k vytvoření lepšího dialogu zrovna, to asi není ještě tak evidentní, to všichni dobře známe, když Eh, jsme eh, jaksi zmatení na letištích a nemáme informace, ale určitě to pomůže získat lepší informace a já děkuji za ta upřesnění, kterých se nám dostalo. A teď pokud jde o údaje PNR, jsem, <clears throat> moje frakce je spokojená, že cestující budou jasně informováni o obsahu PNR, eh, které registrují letecké společnosti, o, budou informováni i o těch právních zárukách, e, které se týkají použití PNR ze strany leteckých společností a také i, e, i mm, jasně e, černé na bílém budou informováni o tom, když je odmítnut vstup na palubu. Bude to všechno transparentní. Za to děkuji. Závěrem kompromis K. Tak z té kompenzace kompenzace za eh, ztracené zavazadlo, eh, které bylo ztraceno déle než 6 hodin, takže děkuji také za tento kompromis. Thank you, Mrs. Foster. Yeah, thank you. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji. Proběhlo několik zajímavých eh, schůzí se zpravodajem. Také před několika týdny, když jsme se snažili vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy. Určitě můžeme podpořit některé kompromisy, ale jsou zde i jiné, které podpořit nemůžeme. Projdu jenom velice rychle. Ale nejdříve bych chtěla říci, že důvod, proč eh, se tímto zabýváme, a to nebylo dostatečně zdůrazněno, je, že eh, došlo k problémům s vulkanickým prachem. To bylo naprosto katastrofické. A další zásadní věc bylo rozhodnutí ESD. Ještě jsme o rozhodnutí ESD příliš mnoho neslyšeli. Byla to rozhodnutí týkající se práv cestujících. Ale, pane předsedo, konkrétně ke kompromisu A. První polovinu určitě podporujeme, ale druhá polovina Myslím, že některé části se hodně opakují a komplikují, takže eh, my bychom to vypustili po slově Evropa, Europe. Nebylo nám úplně jasné, kdo byli členové eh, dále toho konzultačního orgánu. Pokud jde o kompromis C, eh, Zdá se, že je to opět příliš komplikované. Hovoří se zde o těch eh, základních eh, fázích cesty. Máme problém s formulací. Eh, ten princip sám o sobě není úplně špatný. Pokud je o kompromis D, samozřejmě plně podporujeme, aby na letištích byly kontaktní osoby. Nicméně další věc je proplácení peněz úplně přímo na letišti. Určitě není možné, aby lidé chodili po letišti a měli kufr plný peněz takže to je trochu problematické. Dále, pokud jde pomoc, asistence, ano, to podporujeme, ale opět bychom to formulovali jinak. Dále, pokud je o PNR, tím jsme se zabývali už léta. Pokud lidé mají pocit, že se to musí odrazit i zde, možná ano, ale my si to nemyslíme. Dále kompromis F, to naprosto podporujeme. Cenová transparentnost, to je podle nás naprosto zásadní, aby lidé si nekupovali na internety, internetu letenky, které vypadají levně, ale než se dostanou na konec rezervace, cena se strojnásobí. Je třeba, aby letecké společnosti hned na začátku, na druhé stránce eh, jasně řekli, kolik bude konečná cena. Kompromis G, podporujeme ho, dvě hodiny. Ano, pokud e, učiníte chybu e, v, v napsání jména, ano, to se může stát. E, souhlasíme s tím, co říkal pan Zásada. Ale odstoupit od rezervace online, to nemůžeme podpořit. To, myslím, není proveditelné, ale určitě část tohoto kompromisu je v pořádku. A dále, pokud jde o PRN, Promiňte, pokud jde o um, osoby s omezenou eh, pohyblivostí, eh, to je osoba s omezenou pohyblivostí, dítě je dítě a to je něco jiného. Určitě eh, dobrá zákaznická služba zajistí, aby se děti dostaly bez problémů na palubu, stejně tak jako lidé s omezenou pohyblivostí. Myslím si, že bychom zde neměli měnit užívanou terminologii. Myslím si, že eh, zde máme určitá omezení, nemůžeme schvalovat legislativu ve všech oblastech. A dále, pokud je o kompromis I, eh, zde se hovoří o mimořádných okolnostech. Eh, to je něco, co je definováno na mezinárodní úrovni. Tato pravidla, mezinárodní pravidla musí podniky dodržovat. Můžeme o tom hovořit dlouho, ale myslím si, že už zde máme mezinárodní definici. Kompromis je, ano, to je v pořádku je třeba, aby všichni eh, cestující měli k dispozici odpovídající informace. A dále, pokud jde o zavazadla, máme tu Montrealskou úmluvu. To je trochu problematické, protože eh, někteří, eh, některé letecké společnosti vám vyplatí peníze, i když zavazadlo bude jenom několik hodin spožděné, jiné nikoli. To by bylo potřeba sjednotit dále Další kompromis, eh, ano, krátké lhuty, eh, cestující eh, mají mít možnost být informováni. Myslím si, že by k dispozici měla být také zdarma linka leteckých společností, kam mohou cestující zavozovat. A kompromis N, to je poslední kompromis. Máme zde trochu problém. Já jsem to řekla kategoricky zpravodaji. Myslím si, že když si eh, rezervujete s určitou leteckou společností eh, eh, letenku. Potom, pokud dojde k problémům, letecká společnost má povinnost vám pomoci a ne, že si budete muset pomáhat sám. Já doufám, že tyto připomínky budou připadat zpravodaji užitečné. Máme ještě osm řečníků na pořadu jednání plus komise, takže tři minuty na každého. Nejdříve začneme panem Bachem. Tři minuty maximálně. Děkuji, pane předsedo. Já jenom krátce mám dva body, které chci potrhnout. Chci pogratulovat kolegovi Taylorovi k jeho zprávě. Myslím si, že v případě insolvencí musíme být aktivní, protože poslední eh, případy Malev a další ukazují, že za posledních deset let se to týkalo dvou milionů cestujících a eh, v listopadu 2009 jsme měli rezoluce jako Evropský parlament k tomuto tématu. Druhý důležitý bod je společný rámec nad zprávu kolegy Taylora. Eh, je samozřejmé, že musíme zůstat realisty a zohlednit a respektovat charakteristiky jednotlivých typů dopravy. Nicméně měli bychom zajistit lepší srovnatelnost, i pokud jde o integrované uh, jízdenky. Tam je to také důležité v té intermodalitě dopravy a je třeba dbát na to, aby nedošlo k to snížení a omezení práv cestujících. To znamená, že bychom měli mít ambiciozní cíle a tato zpráva k tím přispívá. Mr. al three minutes, please. al tři minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaji za tu velmi dobrou zprávu, která projednává nejdůležitější otázky. Soustředím se na dvě věci. Za prvé, myslím si, že pokud je o kompromis H, tak tam je třeba to ještě eh, vyslovit jasněji, pokud jde o vztah eh, nebo vazbu k malým dětem a lidem s postižením s omezenou mobilitou. Zaznělo tady už, že takovéto osoby by měly mít přednost eh, na čekinu. Mohli bychom také ještě doplnit, eh, jakým způsobem eh, se nakládá s dětskými kočárky. Kolegyně Sendruš o tom mluvila. Další bod, který je důležitý, musíme dbát na to, aby předpisy se uplatňovaly jednotně, alespoň na evropské úrovni. To znamená, že musíme být schopni lépe odhadnout důsledky. Konkrétně to znamená, že národní implementační orgány musí být eh, ve lepším kontaktu, tak, aby bylo zajištěno, že ve stejných situacích budou postupovat stejně a síť by byla takovým důležitým krokem. A kromě toho se musíme dohodnout na zpracování a sběru statistických údajů a jejich následné analýze, tak abychom získali lepší pohled eh, na situaci, jaká je v různých státech členských, v různých, u různých leteckých společností, ale těž tak, abychom mohli učinit příslušná doplňující opatření. Myslím, že to je odstavec 2 a také kompromis A, který to popisuje paní Meissner. Já, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Slibuji vám, že to nebude víc jak tři minuty. Obecně k tomu, co tu už zaznělo, četnost těch připomínek ukazuje, že je to velmi dobrá doplňující zpráva k té první. Chci poděkovat zpravodaji. My všichni máme své zkušenosti, jak to vypadá s právy cestujících v leteckém provozu, jejich dodržováním či nedodržování. První věc, která je důležitá, je transparentnost a přístup k informacím. Jsou podle mě velmi důležité a myslím, že tam jsou stále ještě největší nedostatky a v případě bankrotu musí být také možné pomoci uh, cestujícím. To byl případ Sky Europe, to jsem přišla nově do parlamentu. A třetí bod, také už to tu zaznělo, ale chci to také zdůraznit, kolega Zásada. Děti nejsou lidé s postižením. A samozřejmě, pokud jim poskytneme stejná práva, tak z toho budou profitovat eh, děti všichni ale musíme jasně rozlišovat a nesměšovat pojmy. Já si myslím, že bude lepší, když zůstaneme u tohoto rozlišení, u této diferenciace. Děkuji, pan Kramer. Já také děkuji zpravodaji a projektu a tím, co je v odstavci 22, kde je uvedeno, že práva při spoždění by měla být u všech typů dopravy stejná. A my bychom chtěli tady uh, zdůraznit, že máme nekalou konkurenci. Já jsem, jel z Běle, já jsem letěl z Bělehradu do Vídně, ve Vídně sněžilo, jako by tam nikdy nesněžilo, že? 6 hodin spoždění a chtěli mi dát 25 euro, to jsem odmítl. Teď ale neexistuje žádné rozhodčí místo. Když má železnice hodinu, dvě spoždění, tak eh, průvodčí to projde a rozdá dobropisy, protože je na to zákon. Ale tady nemáme rozhodčí nezávislé místo. Teď existuje EU Claim, což je soukromá advokátní kancelář. Já jsem jim napsal, oni to přeberou a když prohrají, tak eh, mě to nebude nic stát. Pokud vyhrají, tak dostanou ode mě 20 Air Berlin se snaží o to, aby nedošlo k rozhodnutí, protože víme, parlament, komise i rada se dohodli, že při pěti hodinách spožděních jsou od kompenzace u železnice už u spoždění jedné hodiny a Evropský soud rozhodl, že alespoň tři hodiny musí být spoždění ale eh, my máme rozhodnutí, kde není definitivně jasně popsáno, proč k tomu došlo, ale nabídli mi nakonec 250 euro. Eh, nejde mi o peníze, ale já musím psát té kanceláři nebo tomu pracoviště EU Claim, proč a ptám se velkých frakcí, proč jste proti vyškrtnutí eh, stejné právo pro všechny. To znamená spoždění a také nezávislé pracoviště, protože jinak tady máme diskriminační přístup a já nerozumím tomu, proč jste proti. A chci vás požádat, abyste zítra eh, souhlasili s tím, že se to nebude vyškrtávat, protože potřebujeme stejný přístup u všech typů dopravy. Děkuji, pan Higgins. Děkuji, pane předsedo. Jako předřečníky, předřečníci já eh, bych chtěl říci panu Taylorovi, ano, je to krok před eh, při posilování práv cestujících. Máme zde 195 pozměňovacích návrhů, takže asi nás čeká dlouhé hlasování, plus ještě máme kompromisy a kolegové a já a kolegové z EPP, my jsme předložili 10 návrhů a takže e, nám šlo o to spíše, aby ta zpráva byla jaksi lépe sformulována a aby vyzněla praktičtěji pro účely implementace. Třeba návrh 162. Zde chceme vypustit tu část, která se týká lhuty, po které mají e, pasažeři e, nárok na kompenzaci, že to má být tedy celé pro všechny způsoby dopravy. A, takže na venkově třeba nebo eh, v těch vzdálených oblastech eh, od měst, eh, tak asi tam ta autobusová doprava třeba probíhá mm, privátními subjekty a probíhá výborně, takže zde asi je to jiné pro ty malé poskytovatele služeb třeba než pro ty velké. A, a, takže teď pokud je ještě o návrh, mm, který 84 a paní Foster o tom také hovořila. A to e, jsou ta opatření, která se týkají nápravy e, e, těch chyb při rezervaci. Já myslím, že zde komise nemá co revidovat, ale má tedy přímo přijímat ty předpisy, které se týkají těch chyb eh, při rezervaci v jménech. A opět zde, pokud je o PNR, eh, zde říkáme, že by to mělo být zdarma a o tom hovořila také paní Foster. V souvislosti s dalšími návrhy, tak tady... Aha, takže... Ano, eh, takže eh, a já si myslím, že zhruba, ještě se rozhodneme, jak budeme hlasovat, ale zhruba je to dobrá práce. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji, děkuji za slovo. E, I já se přidám k poděkování zpravodaji a stínovým zpravodajům, hlavně za vypracování e, kompromisů. Chtěla bych poděkovat za podporu pozměňujících návrhů, které se týkaly dostupnosti informací, včetně tedy dostupnosti jazykové a už tady byl představen můj e, ústní pozměňující návrh, kterým bych ráda, aby informace byly poskytnuty v jazyce, ve kterém byla provedena rezervace. Chtěla bych se také zmínit krátce krátce o problematice eh, insolvence, tak jak o tom hovořil kolega Bach a paní Meissner. Také jsem se ve svých pozměňujících návrzích tomuto tématu věnovala. Eh, připomínám, že už v roce 2009 jsme se obrátili na komisi s požadavkem, aby se eh, k tomuto problému postavila aktivněji a stále čekáme na nějaký legislativní návrh v tomto smyslu, ať už se týká eh, náhrady v případě úpadku letecké společnosti, povinného pojištění a podobně. Eh, a na závěr bych chtěla poděkovat za podporu pozměňujícího návrhu 121, eh, který se právě týká ehm, volání na, nebo výzvě komisi, aby vytvořila jednotný a podrobný systém posuzování důkazní hodnoty důkazů pro takzvané mimořádné okolnosti, což je jedna ze záležitostí záležitostí, které právě brání eh, při dovolávání se práv eh, pasažérů. Děkuji. Děkuji, pan Kohlíček. Opět, opět pozdě, pozdě jste uvedl zájem. Stejně jako paní Foster jsem to řekl, ona byla na seznamu a já jsem byl vyloučen ze seznamu. Ne, ne, vy jste to neudělal, takže prosím do budoucna jasně to řekněte, že chcete hovořit, pane Kohlíčku. Eh, já si myslím, že tahle zpráva, jestli jsem pochválil minulou zprávu, je ještě lépe sestavená. Blahopřeji panu Taylorovi. Ty komplexní pozměňovací návrhy, ty kompromisy jsou velmi dobré, jenom výjimečně se budeme odchylovat při hlasování. Férové ceny musí být jasné v nabídce, to je vynikající. Děti různých kategorií, tam bych chtěl upozornit, že je rozdíl mezi dítětem do dvou let, do šesti let a staršími dětmi. Mají různé požadavky, různě se musí s nimi trochu zacházet. Něco o tom vím, sa otcem čtyř dětí. Handicapovaní a osoby se zníženou pohyblivostí by měly mít možnost mít na palubě kompenzační pomůcky obecně. To není jenom vozíček, to jsou i jiné kompenzační pomůcky. V tom se handicapovaní, osoby se sníženou pohyblivostí moc neliší od dětí, protože tam je podobný problém. Doba, dokdy lze údaje u elektronických objednávek pozměnit, je velmi krátká a je tam poněkud vágní ustanovení drobné změny. Kolegové říkali velmi správně, že některá jména jsou velmi obtížně zachytitelná a co je to drobná změna, není specifikováno samozřejmě. Sopečný popel je typický vis major, jak tady kolegyně říkala. Já si myslím, že to není třeba zdůrazňovat jako speciální druh, ale vis major je vis major, to je prostě něco mimo. Řešení problému na letišti nevyžaduje kufry peněz. Vidíme v jiných druzích dopravy, například v železniční dopravě ve Švýcarsku, kde tohle to zvládli, tak proč bychom to nezvládli v dopravě letecké. Děkuji a jsem rád, že tady v tomto případě bylo dosaženo velmi dobrého výsledného tvaru. Mrs. Ayala Sender. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já eh, chci poděkovat panu Taylorovi za práci a e, za to, že se mu podařilo dospět ke kompromisům ve všech oblastech, kde to šlo. A já zde chci zdůraznit, že je třeba rozlišit mezi tím, co jsou rodiny s dětmi a e, třeba malými do dvou let e, a a e, ostatními, takže je třeba jim umožnit tu možnost, aby e, e, rodiče s nimi snadno cestovali a je třeba to nějak identifikovat, ale pokud bychom to dali do stejné kategorie jako osoby se sníženou pojivlivostí, tak myslím, že to by asi nepomohlo. Je třeba to pojednat specificky. A také i vzhledem k tomu, že eh, pozněvací návrhy třeba 143, zde eh, pan Taylor je nepodporuje, ale eh, podle mě to je mm, věc k diskuzi, ale my, nám se jde o to potom ještě i Eh, eh, prosadit eh, to zpracovávání těch stížností cestujících, se kterými se špatně zacházelo. I fyzicky se s nimi špatně zacházelo, takže především ty loukostové společnosti, to slyšíme spoustu stížností od cestujících a Eh, zde je třeba tedy eh, nějakým způsobem eh, hovořit o těchto praktikách těchto společností a komise zde hovoří o určité možnosti a já si myslím, že v tomto nařízení bychom měli to pojednat. A potom závěrem ještě jeden aspekt, je to to téma kompenzací, které by bylo možné tedy aktualizovat a nečekat na novelizaci celého nařízení, protože eh, zde je určitý mechanismus, jak to eh, udělat, protože pokaždé, když odjíždíme ze Štrasburku, ze Štrasburku, tak eh, to o tom hovoříme třeba a často to i zažíváme na vlastní kůži, takový overbooking, že to letadlo tedy je přebukováno a potom vlastně tam probíhá taková loterie mezi cestujícími a takže pasažeři by měli vědět tedy, jak to je, když něco nastane, jakou mají, jaký mají právo na kompenzaci aby se se všemi zacházelo stejně přece, protože to jinak je zárodek velké diskriminace a nerovného zasa, zacházení ze strany většiny leteckých společností, takže to bychom měli zrevidovat. Sassoli, you have a point of order. No. Děkuji, pan Sasoli, technická připomínka. Ano, jenom já bych chtěl připomenout panu Kramerovi, který hovořil o těch skupinách, eh, které by chtěly zrevidovat eh, tedy ty úrovně eh, mm, očkodnění a my budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana předsedy, to je 157, protože tam se právě zdůrazňuje, že v žádném případě nelze snižovat ty úrovně, ty limity očkodnění. Takže já nevím, o kterých z politických skupinách jste hovořil, ale určitě to neplatí pro socialisty a demokraty, co jste řekl. Michael. Yeah, it, and you're talking about the fact that the railways it's after one. Hovoříte o skutečnosti, že na železnicích je to jedna hodina a na letištích je to tři hodiny? Ano. Ještě jenom několik bodů z mé strany. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho zprávu, ale jsou zde dvě věci, které bych chtěl zmínit. První věc se týká kompromisu K. Já si nejsem úplně jistý, eh, jestli jsme posílili kompromis K. Já jsem předložil pozměňovací návrh 157 a snažím se zde zajistit, aby eh, přilítající cestující měli stejná práva jako odlítající cestující. Pokud máte spoždění při odletu, potom systém vám pomůže. Ale pokud máte spoždění, například při čekání na zavazadlo, potom vám nikdo nepomůže a to je směšné. Samozřejmě eh, je velký tlak, aby eh, letadlo bylo co nejrychleji vyloženo, aby mohlo eh, odletět. Ehm, takže vaše zavazadlo může zůstat třeba někde na ploše. Já si myslím, že by ochrana zde neměla být oslabena. Odlétající cestující by měli mít přesně stejná práva jako přilítající cestující. A další věc, kterou chci zmínit, ta se týká pozměňovacího návrhu 15. Pan Perkes to také zmiňoval. Můžeme mít to nejlepší nařízení na světě, ale pokud orgány, které to mají prosazovat, to neprosazují, potom je to ztráta času. A já vyzývám uh, Um, úřady, které jsou zodpovědné za prosazování, aby skutečně začaly uh, nařízení prosazovat, protože to nedělají. Já um, mě si stěžoval jeden um, uh, volič, uh, který měl problém s KLM. Nicméně KLM poukazovalo na force majeure a daný cestující nemohl dosáhnout na svoje práva. Myslím si, že je zásadní, abychom zde neměli více úrovňový systém, aby zde byla stejná práva pro všechny. A další věc na kterou poukazovali už ostatní, je, že orgány pro prosazování nařízení musí skutečně eh, prosazovat. A současná situace je taková, že to dostatečně nedělají. A to zahrnuje také britskou CAA. Eh, kdo je tady za komisi? Eh, paní Jege. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodaji panu Taylorovi a také stínovým zpravodajům a gratuluji zpravodaji za vynikající zprávu. Jsme rádi, že spolupráce byla velice plodná a že se ubíráme stejným směrem. Máme stejné cíle. Pokud jde o přeskum 261, a budeme se snažit zajistit co nejvíce dostupných informací pro cestující. Také chceme zajistit eh, jednotnou aplikaci a prosazování nařízení. Chtěla bych říci, že komise principiálně může podpořit všechny kompromisní eh, pozměňovací návrhy, které předložil pan Taylor. Kromě kompromisu K, kompenzace za spoždění Eh, zavazadla s ohledem na potřeby eh, cestujícího. Eh, to bohužel neodpovídá Montrealské úmluvě a jsou zde jistá právní omezení. Můžeme vám poskytnout detailní informace. Nicméně jinak se domníváme, že kompromisní návrhy jsou dobrým východiskem a těšíme se na pozitivní přístup zítra při hlasování. Zároveň e, souhlasíme s kampaněmi pro poskytování informací cestujícím. Já nechci zabírat příliš mnoho vašeho času, protože se v podstatě shodneme se zpravodajem, jenom bych chtěla dodat, že v současné době provádíme hodnocení dopadů, pokud jde o revizi 261. V prosinci bylo zahájeno připomínkové řízení, které bude trvat do 11. března. A domníváme se, že zpráva pana Taylora bude dobrým základem, který bude zohledněn při práci hodnocení, na hodnocení dopadu. Zároveň Chceme provádět koordinaci, pokud jde o revizi balíčků, o souborných službách pro cesty. Zároveň komise rovněž provádí kontrolu nařízení 1008 z roku 2008. Během naší předchozí diskuze, pane předsedo, jsme, jsem měla příležitost vás informovat o pokynech e, na zlepšení Eh, aplikace nařízení 1107, eh, které se týká lidí eh, s omezenou schopností pohybu. Během roku 2012 bychom měli mít dostupné výsledky, tak aby daná věc začala fungovat ještě před olympijskými hrami v Londýně. My se těšíme na další spolupráci na tomto velice důležitém tématu. Mnohokrát děkuji paní Jäger, nyní pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za velice milá slova podpory. Stručně, kompromis H je výzva. Bude těžké dosáhnout dohody. Neříkáme automaticky, že rodiny s dětmi nebo eh, děti by měly být klasifikováni jako lidé s omezenou eh, pohyblivostí. Eh, pouze by tak mohly být klasifikováni. A já si myslím, že by jim to pomohlo, pokud jde o pomoc na letištích. Pokud jde o informace, ve zprávě je jasné, že nám jde o zlepšení přístupu k informacím. A vím, že v některých členských státech probíhají eh, kampaně týkající se také aplikace pro chytré mobilní telefony. Eh, samozřejmě zároveň je třeba, aby spolupracovali a poskytovali informace také eh, úřady pro prosazování, stejně tak jako letecké společnosti pokud zůstanete někde na eh, zasněženém eh, letišti, ať už je to eh, kdekoliv, v Estonsku nebo ve Velké Británii, potom je zásadní, abyste dostali odpovídající kompenzaci. Není možné, aby lidé, kteří si, slepí lidé, kteří si chtějí vzít vodicího psa na palubu, se na palubu nemohli dostat. Je zároveň zásadní, aby stížnosti cestujících se řešily rychleji. Pokud eh, komise schválí doporučení zprávy, potom bude jasné, že naše práce byla úspěšná. Děkuji. Děkuji, pane Taylore. Eh, říká se, že zázraky někdy trvají o trochu déle, ale třeba na zázrak čeká. Hlasovat v výboru se bude zítra a na plenárce by se mělo hlasovat v březnu. Zítra si prosím nezapomeňte přinést hlasovací karty. Dalším bodem na pořadu jednání jsou pokyny TENT. E jsou zde dva spoluspravodajové, pan Ertuk a pan Kumucakos. Na úvod pro eh, tuto první výměnu názorů bych vám chtěl přitom, připomenout, že dva spolu zpravodajové vypracují jednu zprávu. Nebudeme mít dvě různé zprávy. Budeme mít jednu zprávu a nejdříve předám slovo panu Kosovi a poté panu Ertugovi, aby nemohli říci, že jsem zaujatý. Takže nejdříve má slovo pan Kumucakos. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, dnes pan Kumocakos je přerušen. Any subsequent meetings to the... A prosím, pokračujte ve svých diskusích venku, tak abychom si mohli vyslechnout eh, našeho spoluspravodaje, aby nám mohl představit dané téma. Takže slovo má pan Kumocakos. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, dnes, máte první, dnes máme první formální výměnu názorů, eh, pokud jde o eh, návrh nařízení TNT. Je třeba zdůraznit, eh, že nás čeká nelehký úkol. Nejdříve abych chtěl uvést širší politický kontext. Evropská unie prochází obtížným obdobím, protože v současné době máme hospodářskou a finanční krizi. Minulý týden byla vyslána pozitivní zpráva a to, že Evropská unie je pro trvale udržitelný ekologický růst. Současná krize může být vnímána jako podnět pro investice, spíše než jako překážka. Investice do dopravní infrastruktury mohou pomoci překonat eh, zpomalení hospodářského růstu a mohou vytvořit pracovní místa projekt TNT musí být e, projektem, který bude podporovat hospodářský růst. V tomto smyslu TNT není jenom hospodářskou výzvou, ale také politickou výzvou pro Evropskou unii a především pro Evropský parlament. Domnívám se, že rok 2012 musí být rozhodujícím rokem. A myslím, že my jako Evropský parlament bychom se měli stát uh, průkopníkem v této oblasti. Pokud je o pracovní postup, jak už řekl předseda, pokyny TNT eh, budou eh, vypracovány dvěma spoluspravodaji, mnou a panem Ertugem. Připravíme jednu zprávu, na které se shodneme a budou probíhat pravidelní týdenní schůzky mezi dvěma spoluspravodaji a samozřejmě výměny názorů s komisí se zainteresovanými stranami, kterých by mělo být co nejvíce. paní Barandika z Alde, pan Kramer ze Zelených, pan eh, Zile, pan Kohlíček. Ti všichni budou informováni jako stínoví zpravodajové. Později také zorganizujeme schůzky. Úzká spolupráce proběhne také se zpravodaji eh, eh, s výbory, kteří mají stanoviska Envy, Regi a IMCO. Pane předsedo, kolegové, Samozřejmě také budeme úzce spolupracovat eh, se zpravodaji, kteří budou zodpovědní za Connecting Europe Facility. Dále slyšení týkající se pokynů TNT se bude soustředit na eh, koridory, požadavky a metodologii. Eh, toto slyšení se plánuje na 8. května. Mělo by to proběhnout v rámci schůze eh, výboru TRAN. Doufám, že to schválí koordinátoři. Doufáme, že místo předseda komise, komisař Kalas, se bude účastnit jako jeden z hlavních řečníků. Pokud jde o časový harmonogram, příprava návrhu zprávy se plánuje na konec května. Poté eh, ji chceme připravit v červnu. V Tranu by se mělo hlasovat eh, na podzim. A do konce tohoto roku nebo začátkem příštího roku by se mělo hlasovat o návrhu na plénu. Pokud jde o obsah, eh, daných nařízení. Stále ještě neexistuje eh, žádná eh, transevropská síť, existují jenom eh, národní sítě. Celá řada přeshraničních propojení chybí, existují úzká místa, je třeba také posílit multimodalitu. Pokyny TNT doposud byly pouze seznamem eh, jednotlivých eh, přání členských států. Eh, členské státy a vlády často přemýšlí na národní úrovni, ale Evropský parlament a komise musí přemýšlet na evropské úrovni. Já a kolega Ertuk vítáme návrh komise jako slibné východisko pro další práci. Samozřejmě zde existuje prostor pro zlepšení. Můžeme být ambicioznější tam, kde to půjde a e, musíme být realističtější tam, kde to bude nutné. Návrh komise, jak jsem řekl, je dobrým základem pro další práci. Komise se snaží řešit současné problémy a nedostatky. Jako zpravodajové se soustředíme na eh, duální přístup, eh, který bude vycházet z metodologie spíše než eh, z politických priorit členských států. Chceme jasnou prioritizaci projektů, chceme se soustředit na klíčové body, zásadní pro TNT. Jedná se především o úzká místa, eh, multimodalitu a přeshraniční propojení. Jde nám také o přidanou hodnotu EU. Jde nám o lepší propojení eh, mezi eh, přístavy a železnicí, stejně tak jako mezi letišti a železnicí. V tomto kontextu nám připadají také velice důležité dál, mořské dálnice. To je důležitá součást sítě TNT. Zároveň nám jde o lepší koordinaci a soudržnost mezi jednotlivými kroky a nástroji. Role evropských koordinátorů je naprosto zásadní. E, nicméně je třeba e, vyjasnění některých prvků. Máme zde nástroj pro řízení, který má v podstatě naši podporu, nicméně se domníváme, že koridory by měly jasně zohledňovat současný rámec. Zároveň jasná podmíněnost. Ano, principiálně s tím souhlasíme, Souhlasíme s přísnější podmíněností a také eh, s přístupem use it or lose it. Pokud jde o lhuty, víte, že v návrhu se stanovují dvě lhuty 2030 pro eh, klíčovou síť a 2050 pro doplňující síť. My s tím souhlasíme, nicméně jsme si plně vědomi toho, že členské státy nebo někteří kolegové by byli rádi, aby tyto lhuty byly flexibilnější. Pokud jde o nástroj, to je nařízení, podporujeme přístup komise, jsme rádi, že jde o nařízení, spíše než o jiný typ legislativy, který by byl slabší, jako například rozhodnutí. Takže podporujeme to, že zde má být nařízení. Abych to shrnul, náš celkový přístup je takový, že podporuje návrh komise. Samozřejmě eh, je třeba předložit některé pozměňovací návrhy a návrh vyladit. Eh, nedělám si iluze, že v následujících měsících uslyšíme celou řadu různých návrhů a postojů Eh, které budeme muset my všichni řešit. A pan Ertuk, kolega, eh, ve své prezentaci zmíní některé nejproblematičtější body. Já jsem měl spíš takový snažší, obecnější úvod. Mnohokrát děkuji, pane Komocakos, nyní pan Ertuk. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegovi Komocakosovi za to, jak pojal ten obtížný úkol, ale chci také poděkovat komisi za předložení materiálu. Myslím si, že obsahuje celou řadu zajímavých přístupů. Podívejme se obecně na perspektivu, jak si přejeme naši dopravní politiku. V letech 2000 až 2008 se mobilita zvýšila o 7 kolegyně a kolegové, a to samozřejmě stojí něco z hlediska sociálního, také ekologického. To znamená, že víc než 25 emisí CO2 jde na vrub Evropské unie a to znamená, že se s tím musíme zabývat víc než v minulosti. Populace nám stárne, rostou nám ceny benzínu, nafty a stále více se integruje jednotný trh. Pokud je o témata, tak uvedu ještě několik čísel. 4,5 milionů kilometrů zpevněných silnic jsou v EU, 12 200 kilometrů, 120 200 eh, na železnici a také vodní cesty a to znamená, že budeme potřebovat vytvořit integrovanou transevropskou dopravní síť takovou, která bude zahrnovat všechny regiony Evropské unie. Ještě jeden bod, pokud jde o členské státy. Ty podle mého názoru musí začít uvažovat více evropsky a méně národně a také konat. Ještě řeknu to, co kolega Kumucakos správně řekl, co také podporuji. Jednak ten přístup dvouúrovňový, základní síť, celková síť, páteřní a celková, tam si myslím, že se shodneme. To je to, co chceme. I my si myslíme, že musíme jít formou nařízení, nikoliv směrnice, protože to určí budoucí formu úkolu, musí to být závazné a také use it or lose it, to je princip, který podporuji a podporujeme jako celek. Je tu jeden bod, který je mimořádně důležitý pro celý ten návrh. Tento návrh je založen na metodice. Kolegyně a kolegové, tuto metodiku podporujeme, ano, ale musí být pro všechny objektivní a doložitelná. K tomu se ještě později dostanu. Podporuji a mohu říci za naši frakci, my podporujeme přístup komise, takže klade důraz na multimodálnost, to musí být v popředí, je třeba odstranit stále ještě úzká místa, tedy nedostatky a je to otázka propojení, kterých máme dost v Evropské unii. Je třeba odstranit mezery, které v těchto propojeních existují a potřebujeme přeshraniční propojení, která budou v budoucnosti mít lepší návaznost než dnes. Kolega Komucakus správně řekl, jaké diskuze v příštích týdnech a měsících asi budou a těm se chci také věnovat. Řekl jsem, že metodika je důležitá to si myslíme my a v celé této rozpravě jsme to také slyšeli. Potřebujeme více transparentnosti, více informací. Neplatí to jenom pro nás a pro všechny naše kolegyně a kolegy v Evropském parlamentu, ale také v národních parlamentech. Protože i kolegyně a kolegové v národních parlamentech o tom budou muset hlasovat a to znamená, že budou potřebovat větší transparentnost, více informací. Budeme se muset zabývat také tím, jak nakonec eh, naložíme s infrastrukturami. V tom materiálu jsou zmíněny je to otázka technických a jiných požadavků, tím se musíme zabývat, protože i to je důležité pro celkovou legislativu. Další důležitý bod který mě i kolegům je jasný. Budeme to muset prodiskutovat, protože tam zatím nejsou obsaženy koridory pro nákladní dopravu a je důležité, aby kroky, které jsme udělali v posledních letech, pokrývaly do páteřní sítě také nákladní dopravu. I o tom budeme muset jednat. Další důležitý bod. Musíme také vysvětlit, jaká bude úloha koordinátorů a jak budou eh, vypadat ty platformy koridorů, protože i tady je třeba ještě to podrobně prodiskutovat, zejména na úrovni národních parlamentů, které samozřejmě mají okamžitě obavy o subsidiaritu v tom smyslu, že Evropa jim příliš zasahuje do jejich národní kompetencí a bude naším úkolem, abychom jasně vysvětlili, postupovali transparentně, protože spousta nedorozumění, která byla v minulosti, se nesmí opakovat. Budeme muset jednat také o tom, co uděláme s tím, pokud jde o nové různé projekty, které kolegyně a kolegové z různých regionů předloží, a které obsahují metodiku navrženou komisí, jak naložíme s takovýmito projekty, protože ty jsou obsaženy také v těch mapách, v přílohách. I to je bod, kterým se budeme muset zabývat. A jeden z nejdůležitějších přístupů nebo důvodů je financování. Kolegyně a kolegové, jsme teď ve zvláštní situaci, s našimi kolegy zpravodaji spolu, budeme spolupracovat i na Europe Connecting Facility. Budeme muset jednat o financování, protože návrh komise počítá s 31,7 miliard euro a 10 miliard je z kohezního fondu. Chápu a rozumím tomu, že naše kolegyně a kolegové z takzvaných klasických kohezních států tady mají určité pochybnosti. I těmto pochybnostem se musíme věnovat a v, v dohodě a po projednání s jinými dotčenými výbory potřebujeme jasnou a silnou pozici Evropského parlamentu, tak abychom na jejím základě mohli jednat s radou, případně vykročit proti ní, pokud to bude třeba. Tolik pro tuto chvíli a doufám, že v příštích týdnech a měsících o tom budeme hodně jednat. Thank you very much, Mr. Děkuji a nyní stínový. První je paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Obecně zde vidíme návrh komise pozitivně a to ze sedmi důvodů poněvadž tento dokument jasně identifikuje problémy, které teď máme a které již máme vlastně od 80. let, eh, tak se, takže pořád ještě přeshraniční sítě, propojení chybí mm, i velké rozdíly, pokud jde o eh, eh, to, jak jsou k dispozici v členských státech, je to fragmentované a i ty normy také mm, E, jsou rozličné. Takže my e, souhlasíme s popisem těch problémů i s cíly komise pro řešení těchto problémů. E, ale nicméně si myslíme, že naléhavě je nutné definovat koherentní, systematickou, transparentní strategii. Je třeba pracovat na multimodalitě i propojení se o sousedními a třetími státy. Je třeba i podporovat evropské normy a je třeba, aby členské státy také i pracovaly na stávajících normách, protože jinak začneme opět od nuly. Je třeba i vylepšit spolupráci se členskými státy a to, aby lépe se koordinovali a spolupracovali při plnění projektů a investic eh, do rozvoje tam, kde musíme vzít do úvahy všechny regionální i lokální úrovně, protože někdy jsou to právě tyto nižší územně správní celky, které zodpovídají za tyto projekty. Je třeba proto, a zde souhlasím se zpravodaji, je třeba, abychom měli i e, zde e, formu nařízení. Je třeba stanovit priority, tak jak vyplývají z dokumentu, ale stejně tak e, je třeba vyvinout určité úsilí a snažit se definovat ukazatele pro definici těchto kritérií a také i je třeba i mít systém pro měření výsledků. Toto všechno znamená i určité finance. Já souhlasím s tím, co říkal eh, Ismail a další, že je třeba spolupracovat na následujícím dokumentu, což je Europe Connecting, protože tam právě se hovoří o těch finančních perspektivách. Je třeba tedy si stanovat jasné cíle a jasná kritéria výběru, selekce a tak i dáme tomu lepší smysl a i e, lidé budou lépe akceptovat definici této globální sítě a té hlavní páteřní sítě. Souhlasíme tedy s definicí E, e, e, těchto dvou úrovní těchto sítí, protože pouze tak lze s těmito projekty pokračovat. Závěrem, konkurenceschopnost Evropy znamená, že musíme investovat do řešení problémů a je třeba zmodernizovat naši infrastrukturu, abychom byli více konkurenceschopní, abychom i přes tu krizi si uvědomili, že rozvoj této infrastruktury nám umožní e, být globálním hráčem. A poslední úvaha teď. A to e, ty e, hrozby, ty nejsou v různých členských státech, ne, ty hrozby jsou vně. A proto musíme se připravit na ty vnější hrozby i díky naší infrastruktuře. A chci se obrátit na komisi s tímto. Za prvé, jakou roli si myslíte, já myslím, že to bylo zmíněno trochu, ale jakou roli si myslíte, že by mohli mít koordinátoři eh, na základě nařízení, aby měli větší kompetence při plnění realizaci projektu? A za druhé, jaké hrozby či rizika vidíte právě v té možnosti, že členské státy by akceptovaly tento váš návrh, tak jak je definován? Já myslím, že je třeba mm, tedy, abychom Eh, eh, opustili ty nacionální pohledy, abychom eh, se podívali globálně na Evropu jako na toho, kdo společně bude realizovat své projekty. Pan Zíle. Děkuji, pane předsedo. I když dnes sedím extrémně vlevo, jsem stále zajený, zelený. nebo eh, spíše eh, nejsem úplně zelený. Eh, pokud jde o skupinu EKR, podporujeme návrh komise a v podstatě souhlasíme v těch zásadních bodech s dalšími skupinami. Myslím si, že je zásadní, aby to zůstalo jako nařízení, nikoli jako rozhodnutí. Protože je třeba, aby zde byla závaznost také pro podniky, to je bod číslo jedna. E, další věc. E, myslím si, že role koordinátorů je naprosto zásadní a my v parlamentu se musíme zamyslet nad tím, jak by se měly koridory rozvíjet, jak by se měla zvyšovat jejich kapacita. A v podstatě zde nemáme ten dvouvrstvový eh, přístup, máme zde třívrstvový přístup. Eh, máme zde eh, tu doplňkovou síť, máme zde páteřní síť a ještě zde nad tím máme ty hlavní koridory. A já myslím, že to je správná věc. Z pohledu nových členských států a je zde určitá kontroverzní věc a to zahrnutí fondů eh, soudržnosti, eh, také s ohledem na eh, Connecting Europe Facility. Nicméně myslím si, že je to důležitá věc, jinak by v nových členských státech nemohly být realizovány skoro žádné projekty v následujících letech. Mám zde určité obavy. A hovoříme o této věci v pracovních skupinách a jsme svědky toho, že pokud jde o koridory, je zde myšlenka, že by se nehovořilo o koridorech, ale o projektech páteřní sítě. A to mě trochu znepokojuje. Z pohledu popalckých zemí by to mohlo být problematické kdyby místo koridorů jsme zde měli projekty, protože se uvažuje, že páteřní síť by eh, byla rozšířena na některé eh, z dalších projektů eh, západ-východ, nejenom sever a jih. Já se domnívám, že je zásadní, aby Eh, jsme vždy měli na paměti přidanou hodnotu EU, aby se nezohledňovaly jenom eh, zájmy jednotlivých zemí. V současném eh, návrhu se nezahrnují také propojení s některými sousedními zeměmi, jako je například Rusko. Já doufám, ale že se nebude že, že já myslím, že většina z vás možná viděla při, při, eh, výstavu, která zde byla v únoru o ruské eh, železnici. Eh, myslím si, že je potřeba v tomto kontextu si uvědomit, že železnice pobaltských zemí je do značné míry izolována od zbytku Evropy je potřeba, aby zde eh, došlo k propojení eh, eh, přes pobaltské země také do Moskvy a Petrohradu. Myslím, že ta výstava, která zde byla v lednu o ruské železnici, byla zajímavá. Nicméně musíme mít na paměti to, že se zde hovoří o penězích e, evropských daňových poplatníků a že je potřeba tyto peníze investovat v zájmu Evropské unie, posilovat Evropskou unii, nikoli ji oslabovat v oblasti dopravy. A myslím si, že to je náš hlavní cíl. Mr. Kramer, sorry Michael, should have been you before. Mr. Kramer. Omlouvám se, neviděl jsem. Eh, der Kommissionsentwurf Návrh komise výborně popisuje problémy, ale je velmi špatný v analýze. Když 20 let pracuji na evropské síti a téměř ničeho, téměř ničeho jsem nedosáhl, máme takový záplatovaný koberec a je plný mezer. Celý tento evropský projekt selhal. Ta analýza chybí. Je to otázka peněz, jasně, ale možná, že velký že uvaž, to, že uvažujeme o velkých linkách Paříž, Bratislava je chyba, protože to je miliarda, dvě miliardy evropské peníze, jsou k dispozici, bereme. Berlín, Norimberg. Dokud byl národní stát Německo, tak se to rozvíjelo. Stuttgart, Ulm, to také s Evropou nějak nesouvisí, ale přeshraniční trasy Freiburg a Kolmar – v posledních eh, válečných dnech tam Wehrmacht vyhodil do povětří železniční most. Do dneška se neobnovil. Mezi Berlínem a Vroclaví. Tam máme také eh, Dřív jsme potřebovali tři hodiny, teď šest hodin z Kodbusu až na Německo-polskou hranici. Prostě chybí trať údajně na ní nejsou peníze, ale pokud jde o trasu do Mesinské úžiny a další, tak na ty peníze jsou. A to se nemění ani v tomto návrhu. Musíme mít lepší analýzu. Čili cíl 2020, eh, doprava 30 její podíl na emisích CO2 a také se zvýšila objem dopravy o 30 v oblasti emisí, zatímco průmysl to snížil. Takže toho jsme docílili penězi daňových poplatníků. Mohu uvést číslo z Německa. V roce 1994 proběhla reforma německých drah a 40 miliard euro se investovalo do dálkové dopravy současná bilance o 20 méně cestujících. Aglomerační eh, doprava ta se zvýšila o 50 Jsme blázni? Investujeme miliardy, abychom snížili počet cestujících a tam, kde máme úspěch, to jsou krátké tratě, to jsou lidé, kteří jezdí méně než 50 kilometrů. Tak to prostě je. A to musí být také naše priorita. Ta priorita tady není. Pokud vycházíme z toho, že v národním zájmu je málo zajímavé dělat trasu eh, z Německa až na francouzské hranice, anebo na druhé straně z Kolmaru k hranici, budeme muset mít evropskou síť a tyto úseky musí mít prioritu a tam nestačí kofinancování zvýšit z 20 na 30. Tam je to evropská přidaná hodnota a do té musí investovat více. 30 kilometrů k hranici, ty klidně z 50, z 60 subvencovat, dotovat, kofinancovat, aby byl ten evropský efekt větší. Když budeme pokračovat tak jako doteď, tak eh, si členské státy budou rozvíjet ty trasy, které jsou pro ně zajímavé národně. Mohl bych hovořit o hluku, o dalších, ale hlavní bod je ten, pokud nedokážeme změnit priority v rámci evropské přidané hodnoty, tak se to zase nepovede a po sedmi, osmi letech zjistíme, že ani třetí období transevropských sítí nic nepřineslo. Pan Kohlíček. Předo, měl bych několik poznámek Tady můj kolega z baltských zemí samozřejmě vidí zejména směr sever-jih, ale z České republiky vidíme také východ-západ. A je to uvnitř Evropské unie stále. A mě třeba strašně vadí to, o čem mluvil tady kolega, že například Němci by rádi vysokorychlostní tratě skončili v Drážďanech, že pro ně není vůbec zajímavé, jestli nějaká Česká republika existuje a oni si to objedou po německém území a že dokonce i v tom návrhu TNT není dostatečně zohledněna multimodalita. Jestliže máme v Beneluxu spoustu plavebních drah, také v severní Francii, také na Rýně, tak jakmile se dostaneme z kanálu Rýn-Mohan-Dunaj, to znamená někde u Vídně, tak tam Dunaj vlastně jakoby skončil, protože my už se o další využití největší řeky uvnitř Evropské unie takřka nezajímáme. A jestliže se podívám na vysokorychlostní trati, pak ten systém, to je naprosto nesmyslná záležitost. Máme dvě trasy. Jedna je Berlín a někam na východ, druhá je Mnichov a ta končí, jak správně kolega říkal, v Bratislavě, možná jednou v Budapešti a tím jsme skončili. A uprostřed ta černá díra, to je Česká republika. Takže eh, pokud budeme brát naprosto vážně ta kritéria, čili spojení hlavních měst, spojení milionových aglomerací, tak by tam měly být vždycky zohledněny multimodální koridory, nikoliv jenom Jedna trasa, druhá trasa, třetí trasa. A chtěl bych zdůraznit, že na financování komunikací máme nejen Connecting Europe Facility, nejen TNT, ale tady kolegové už si to jistě špitají. Máme tam taky záležitost regionální spolupráce, protože ta je velmi důležitá, zejména u těch tříd, které, komunikací, které se nevejdou do TNT, které se nevejdou do těch největších přepravních proudů, ale ty rozhodují o tom, jestli je propustná ta nebo ona hranice a jestli skutečně Evropa má fungovat jako jeden celek, anebo jako doposud, jako taková tlačenka, jako taková síť malých národních sítí. Děkuji. Thank you very much. I now have four... Mnohokrát děkuji. Nyní mám ještě na seznamu řečníků 14 dalších. Chtěl bych vám připomenout, že k tomuto tématu proběhnou další rozpravy a pro, pravděpodobně proběhne i slyšení. Takže dvě minuty každý. A skutečně bych vás chtěl požádat, abyste byli disciplinovaní. V parlamentu Máme, zdá se, systém, že i když už zaznělo všechno, ještě to neřekli všichni. Ale kdybyste eh, mohli neopakovat to, co už řekli kolegové, skutečně by nám to pomohlo. Takže dvě minuty každý, začneme panem Grošem. Eh. Děkuji, pane předsedo. To téma je komplexní, období je špatné a celkově zkušenosti z minulosti nejsou tak pesimistické, alespoň v mých očích, jako u pana Krámera, ale nejsou zrovna kladné. Můžeme se na to podívat z různých úhlů. E, nechci být příliš negativní, ale je to otázka peněz e, pro transevropské sítě e, s tím, že tento projekt je nepotřebuje. Já si myslím, že slabiny minulosti na ty bychom se měli skutečně podívat eh, a teprve potom jít do toho projektu. Musíme to dělat společně se SEFem. A měli bychom přitom se soustředit na menší počet hlavních bodů. Eh, já si myslím, že tady to nikomu nezlomí vás, ale zítra bychom měli zahrnout do dopravy také ekonomický faktor, který je důležité, důležitý pro evropskou koherentnost a za to bychom se měli postavit. I v této oblasti bychom měli mít ekologické výzvy. Měli bychom s tímto ohledem investovat do dopravy v těchto oblastech, protože to je vlastně dvojí investice. Kolegové, eh, musíme přesvědčit naše kolegy ve financích, v ekonomice, že ty peníze, které to přinese a které do toho dáme, jsou investované dobře v rámci trvale udržitelného rozvoje pro všechny regiony. A pokud princip kondicionality, a tam musíme mít také princip subsidiarity, ale pokud tady bude kondicionalita, tak se vyhneme řadě chyb z minulosti. To znamená, dávat peníze, aniž bychom přeskoumali, čeho se za ně dosáhlo a nakolik to mělo evropský přínos. Tolik tedy, pane předsedo, jménem naší frakce. Podívejme se na ta témata, a to konkrétně, a nenechme si vzít to, co už nám komise pozitivně nabízí. Známe minulost, známe její chyby a můžeme se do toho pustit. Já si myslím, že s konkrétními návrhy to zvládneme, aniž bych teď hovořil o podrobnostech. Budeme muset být ale přitom velmi koherentní a velmi důslední. Pan Alkadrávy. I will try. Voorzitter, um, they know... Ano, já se pokusím. Myslím si, že se musíme věnovat koherentnosti investice do dopravních systémů musí být správně posazené a myslím, že je to s ohledem na jednotný trh a také zvládání krizí. Potřebujeme řešení, která budou mít výsledky. O tom postupu už se tady hovořilo. Já si myslím, že toto je první krok, kdy my jako parlament musíme promluvit jasně. A myslím si, že by nebylo špatné udělat k tomu slyšení tak, abychom eh, měli jasno i ve vlastních řadách a pokud je o pozměňovací návrhy, ty musí být co nejkonkrétnější. Myslím si, že slyšení by bylo výborné. Musíme si uvědomit, že jsme se dostali do konfrontace a dostaneme ještě s členskými státy. Každý z nich má své vlastní priority a bohužel bohužel je třeba eh, zavřít tyto mezery, pokud to chceme dotáhnout na evropskou úroveň. To je financování, jaké projekty se budou fi- financovat, v jakém časovém období a budeme potřebovat spolupráci také v rámci interoperability. Uh, a neposkytovat evropské peníze, když to nesouvisí s internacionalitou. Samozřejmě je to otázka diskuze s národními parlamenty. Musíme zvážit, jak toto téma s národními parlamenty probrat, tak, abychom je získali na svou stranu. Důležitá je také další zpráva eh, Connecting Europe facility a myslím si, že to je otázka celého balíčku, který můžeme použít. Bez peněz se nedostaneme dál a budeme potřebovat dobrou strategii nejen v našem výboru, ale parlamentu jako celku. Myslím, že je důležité, aby jsme to viděli jako jeden balíček. Thank you. Mr. Debake, two minutes. Děkuji, pan Debake, dvě minuty, prosím. A takže prosím, pokuste se, pane de Bakre. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce je v zásadě spokojená s návrhem předloženým komisí. Jenom dvě poznámky. Myslím si, že je důležité, abychom jako parlament vyslali jasný signál, že nám jde o evropskou perspektivu. Diskuse s radou i s členskými státy bude obtížná, to ano, ale myslím si, že jako poslanci, kteří přicházejí s evropskou perspektivou, bychom se za ní měli také zasadit. Samozřejmě nebude možné pokračovat eh, tak jako do posud, protože to škodí ekonomice a potřebujeme koherentnost. A tím se dostávám k druhé věci. Všechny členské státy bojují s finanční krizí také. Ano, a je důležité, abychom těsně spolupracovali také s Europe Connecting Facility. Musíme být kreativní, nejen pokud jde o veřejné prostředky, ale pokud jde také o zapojení soukromých finančních zdrojů, abychom tam vytvořili takový poměr, který nám umožní efektivní práci do budoucna. Myslím si, že tady bude důležitá role koordinátorů, tak abychom efektivně postupovali vpřed. Tolik z mé strany. Děkuji. Paní Lichtenberger, dvě minuty, prosím. Já herzlichen Dank. Děkuji. Chtěla bych k tomu přednes několik připomínek. I nadále tu vidím fatální fixování se na velké projekty, které jsou na dlouhou dobu a tím tedy i problematické. V období finanční krize, kdy relativně bohaté státy jako Rakousko diskutují o tom, že budou muset některé projekty zastavit, protože na to prostě nejsou peníze. To platí o to více pro ty státy, které jsou ještě pod větším eh, finančním tlakem a zadlužením než Rakousko. Pokud se podíváme na veškeré instrumentárium a budeme ho financovat, tak eh, tu je riziko, že vybudujeme krásné tratě, které se také zprovozní, ale potom eh, se nebude na těch tratích jezdit, protože na to nebudou peníze, ať to bude Rakousko, Německo, Řecko. Ukazuje se, že eh, trasy, které se nedávno rozšířily, skapacitnily, že se na nich jezdí málo, protože prostě není na provoz. Takže proto bych s ohledem na finanční krizi doporučila, abychom to udělali to, co udělat lze, aby i menší vylepšení nebo eh, aby se vybudovaly jenom části nových tras, které bezprostředně přispějí ke zlepšení infrastruktury. To fixování na velké projekty má v sobě ještě další riziko a jeden z řečníků to tu už dnes naznačil. Musíme omezit svobodu, abychom to udělali, když jsme hovořili s lidmi a když zjistíme, jak se u některých projektů postupovalo, tak to je přesně doklad tohoto principu. Je to vidět i v jiných oblastech, kde jsou obavy o životní prostředí, o to, že lidi půjdou stranou právě proto, že nejde o zlepšení trasy, ale velký projekt. Ještě jeden bod stále vidím, že multimodálnost, která pro mě je důležitá, zejména překladiště, přestupy se využívají jako výmluva pro uh, infrastrukturu a rozšíření infrastruktury, která by jinak nezískala subvence a to v žádném případě nepodporuji. Van Dalen. Děkuji, pan Van Dalen. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, dit dossier wordt natuurlijk een groot... Děkuji, pane předsedo. Toto téma je test i pro nás, pro členy tohoto výboru. Teď už je mi to jasné. Každý se teď vyslovuje, aby se vylepšily trasy, které jsou v jeho zemi špatné. Ale nám jde o to, abychom vytvořili páteřní síť s hlavními osami. Nejde jenom o špičkové propojení mezi Freiburgem a městečkem Kolmar. O to nejde. Jde o to, abychom se společně rozhodli pro opravdová propojení s evropskou přidanou hodnotou přepravou pasažérů. To bude také zkouška pro náš výbor a jeho členy. A ještě několik bodů. Existují námořní přístavy, je jich dost, nicméně i tady se počet redukuje, nevím, kolik eh, peněz evropských do toho šlo. A pokud je o vnitrostátní plavební cesty, tak si myslím, že je dobré věnovat tomu pozornost, i když některé frakce na tom zájem nemají ale já přednesu několik bodů a těším se, že si tady řekneme podrobnosti. Kančin. Děkuji, pan Kančin, prosím. Děkuji, pane předsedo, dvě minuty na toto téma, které je skutečně válo, eh, to je velice málo, ale určitě ještě budou další příležitosti, takže teď velice rychle. A aniž bych šel do detailu, já myslím, že komise zde udělala dobrou práci a myslím si, že zde eh, Eh, skutečně to eh, není nám takový seznam přání, ale i, eh, abych uhlídnil pana Kramera, tak já si, mm, už to bohužel není, takže zde i mm, komise tedy mm, v podstatě se snaží realizovat rozhodnutí, která již jsme přijali před určitou dobou. Takže dvě úvahy k metodice nejprve. K metodice. Já si myslím, že komise zde od těch Ten Days eh, v Bruselu v říjnu 2008, tak hodně to objasnila, ten svůj koncept, co to je Core Network, ta páteřní síť nebo klíčová síť, ta koncepce koridorů. A možná ale Eh, někdo to pořád ještě máte i s tím, s tou třetí úrovní eh, programování, ale já si myslím, že eh, mm, mm, zde je třeba tedy posílit governance a i roli těch koordinátorů, těch facilitátorů a těch, kteří přijímají rozhodnutí, aby urychlili ty lhuty a aby zde byly výsledky. Poslední úvaha u definice priorit. Zde toto rozhodnutí Eh, již od ten days eh, eh, se snaží i anticipovat nebo budoucnost, ale zde my máme před sebou programovací období 2014-2020 a my bychom měli mít tedy jasno, jaké jsou naše představy, jaké jsou naše priority pro toto období, protože zde Evropská unie musí si eh, již předem naplánovat, eh, jak to bude se financováním. Zda to budou eurobondy nebo projekty PPP hm, a stanovit si základní principy. A hm, nemůžeme přece čekat, až eh, budou odsouhlaseny ty výhledy. Víme všechny, že zde to potom půjde ruku v ruce a vzhledem ke krizi, tak je třeba mít jasnost s těmito projekty a hned okamžitě je třeba si to stanovit jako prioritu a pracovat na tom. Děkuji. Já vás ujišťuji, Antonio, že ještě proběhnou další a další diskuze v příštích šesti měsících určitě. I slyšení dokonce. Pan Leichfried, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se vyhovět tomu, abych neopakoval to, co už tu zaznělo. Ale chci říci ke kolegovi cílemu. On sedí tak eh, vlevo uprostřed, určitě ne extrémně vlevo. To si myslím, že musím rozporovat. Pane předsedo, těch 10 sekund mi odečtěte, ty nejsou moje. Konkrétně k tenté. To nejdůležitější a souhlasím s kolegou Kramerem, že tenté musí přinést přidanou hodnotu pro Evropu. Neschodneme se ovšem asi v tom, že vztah eh, mezi příměstskou dopravou a dálkovou dopravou je jiný podle mě. Dálková doprava, jak eh, osob, tak také nákladní, eh, může být velkou přidanou evropskou hodnotou. Ti, kteří říkají, že je třeba přeložit provoz ze silnice na železnici, tak abychom ulevili silnicím, myslím si, že to je úkolem Evropské unie aby vytvořila dlouhé průběžné dálkové spojení pro nákladní dopravu, které mohou využívat potom dopravci i pro osobní dopravu a to bude v podstatě konkurence k letům. Myslím si, že bychom to neměli podceňovat a proto si myslím, že návrh komise není zas tak špatný. Můžeme diskutovat jednotlivé eh, aspekty, ale ta ty trasy, které tam jsou navržené, jsou, myslím, dobré. Jsou to trasy, které jsou také přeshraniční, to je také důležité. Myslím si, že všichni se shodneme v tom, že T by nemělo sloužit jenom na podporu národních projektů, ale je to vždycky otázka více států. A konec konců je to odměna i pro ty, kteří investují, protože tam pod potom eh, to přispěje k celkovému rozvoji, který by národní státy samotné neudělaly. Takže myslím si, že z tohoto úhlu to můžeme ještě probrat. Mr. Čumol. Děkuji, pan Tremosa, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegy z liberálů, jenom bych stručně doplnil, kolegové, Evropa musí eh, opět nastartovat hospodářský růst, eh, protože tady teď dochází k velkému riziku, že vznikne velký rozdíl mezi severem a jihem. Takže je třeba, aby Evropa mm, dala přidanou hodnotu, abychom podle toho i prováděli selekci a abychom i zdůrazňovali analýzu výhodu, výhod a nákladu a podle toho analyzovali každý projekt. Děkuji paní Durán, dvě minuty. Ano, děkuji pane předsedo, velice rychle. <clears throat> Já chápu zcela logiku těch té metody, metodiky na dvou úrovních, jak navrhuje komise. Jenom bych chtěla upozornit komisi na takovou animáli, anomálii při výběru měst, které budou v té eh, páteřní síti nebo v té hlavní síti. Tedy jsou to skutečně místa, která jsou důležitá pro přidanou hodnotu, jako Lutych například. To je eh, třetí evropský přístav. 20 milionů tun ročně se tam překládá a eh, pod, pod, pod, zde tedy to je velká i křižovatka silničních komunikací, důležité pro multimodální dopravu v regionu a potom panu Riketovi se bude líbit toto i do té sítě by měla být koridor eh, východ eh, západ, Kolín, eh, Valencien a takže to jsou skutečně sítě, které budou mít velkou přidanou evropskou hodnotu. Děkuji. Děkuji velice. Pan Pirkr, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Podporuji myšlenku, se kterou přišla komise, protože je to přidaná hodnota, je to přínos. A z, té, z, toho, z toho, co jsme doposud udělali, se komise snaží vytvořit evropsky koordinované, organizované celkové dílo. To jsou ty koridory. Balticko-adriatický koridor je dobrým příkladem jak propojit například eh, Balt s Adrií, s Jadranem. A je to jedna z priorit. A myslím si také, že už od začátku, a to je moje prozba na zpravodaje, bychom měli myslet na to, abychom odstranili bariéry, které tam doposud jsou. To znamená, že uh, by se nemuseli přepřahat lokomotivy, že by jedna lokomotiva ze severu mohla jet až na jich, že by se nemuselo přepřahat. Určité infrastrukturní projekty se v současné době prosazují velmi obtížně, zejména když jsou velké. Proto bychom měli zvážit tam, kde produkuje Evropská unie větší zátěž na základě těchto základních nebo páteřních sítí, by se také měla učinit příslušná opatření eh, pro obyvatelstvo, to znamená ochrana proti hluku, měly by na to být vyčleněny prostředky, tak aby občané s tímto souhlasili. Další věc, Eh, učinit opatření, tak jak s tím počítá komise, aby evropský koordinátor zaručil, že prostředky, které budou k dispozici, se skutečně budou používat eh, ve všech státech pro tento projekt, aby to zase nebyly eh, jednotlivé kusy, tak, aby se vydávaly peníze a současně se kontrolovalo jejich využití. Mrs. Ayala Sender. Děkuji, paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat a podpořit, mm, eh, co se týče mm, těch bilaterálních, třeba různých antagonistických vztahů mezi eh, sousedními státy, to je třeba překonat a je třeba, abychom zde stanovili takové ty podmínky pro evropský management, abychom eh, ty nedostatky vyřešili. Eh, zde to, co říká pan Kumucakos, eh, je, myslím, zajímavé. Bylo by zajímavé i sem zahrnout ty koridory, Eh, aby to přešlo do guidelines. O tom se asi musí ještě diskutovat. Komise nám řekne, jaká je její představa mít dvě eh, oddělená nařízení a každé to nařízení by mělo svoji sadu map a své tedy guidelines, eh, své hlavní směry a mm, takže to je třeba, aby komise jasně identifikovala tedy mm, na co je třeba se zamysle, zaměřit potom s financemi. A potom i metodika. Já si myslím, že také bychom měli o tom diskutovat, jak, jaká má být ta metodika, když obecně to lze podpořit, ale jsou tam určité prvky, které jsou k diskuzi ještě. Já bych velice ráda to rozpracovala. Potom zde máme třeba tu otázku těch skluzů a mm, to také bychom měli eh, si objasnit a vyřešit eh, mm, ty problémy se skluzy. Revize. Znamená to právo use it or lose it, mm, jak se hovoří v midterm review, to je také zásadní. Potom flexibilita lhůt, termínu. Pan Kumucakos by nám to měl objasnit, v čem to znamená, v čem to je, eh, co to je ta flexibilita lhůt. A potom téma těch obchodních Eh, koridorů, po kterých se bude přepravovat eh, zboží, takže já bych ráda aby se to objasnilo. A potom ještě se ptám i pana Ertuga nebo pana Komuca Kose, jak to bude s těmi delegovanými akty, eh, které budou moci tedy vylučovat nebo zahrnovat některé ty projekty a co si tedy o tom myslíte a na komisi. Co si myslíte, jaká by měla být role té výkonné agentury pro sítě? Děkuji, paní Wortmann Kohl. Děkuji, pane předsedo. Chci se připojit k těm, kteří eh, gratulovali komisi k dobrému materiálu, který je základem. Je to zejména to, že zohlednili naše výroky z minulosti. My jsme často tlačili na to, aby byly dobré a bezpečné parkoviště, aby se toto se tam projevilo je to síť, ta síť by měla být multimodální a když se podívám na návrhy i v rámci eh, Europe Connecting Facility, tak mi tam stále ještě chybí vnitrostátní plavební cesty. Tam je velký potenciál. My jsme měli program, který zatím není naplněný a myslíme si, že tento program by se tam měl více projevit. Pokud jde o síť jako takovou, možnosti propojení, interkonektivita jsou důležité právě pokud jde o přístavy, zejména o říční přístavy. Důležité je, aby říční přístavy a říční plavba se propojila s železnicí, ale neuvažuje se o tom, že by to muselo být dvousměrné, to znamená od železnice na vodu, na řeku a naopak. Přitom síť, eh, přístavy jsou velká síť a měly by být součástí té páteřní sítě. Když se podívám na přílohu 2, tak to tak nevypadá, pane předsedo, a chtěla bych vyzvat k tomu, abych se postupovalo jinak, protože v posledních pěti letech do roku 2012-2013 tam je jenom 0,2% na říční přístavy. Je tam obrovský nevyužitý potenciál, kterému bychom se měli věnovat. Over. Two minutes, please. Děkuji, paní Sehnalová. Dvě minuty vyjádřila tedy k několika eh, bodům, které zmínili zpravodajové. Já určitě podporuji myšlenku dvojí úrovně sítě, tedy hlavní a globální síť TNT. A pokud jde o priority, samozřejmě souhlasím, že je třeba dokončit eh, přeshraniční napojení. Myslím si ale, že zároveň, eh, zároveň musí být lépe upřesněny hlavní cíle a dány jasné indikátory, které budou tyto síle naplňovat. Kolem revize nařízení TNT, a bylo tady o tom řeč, i použité metodologie, eh, existuje stále mnoho otazníků, které jsou nám kladeny zejména ze strany regionálních a místních komunit, které by při přípravě tohoto nařízení neměly být opomíjeny, eh, protože tato akceptace je, myslím, velmi důležitá. Pokud jde o metodologii, eh, myslím si, že bychom měli otevřít debatu o jejím nastavení, o tom, nakolik tato metodologie zohledňuje přeshraniční prvek propojení států, socioekonomické vazby mezi sousedními zeměmi, a to jak na hlavní, tak na globální síti eh, a v kontextu například propojení České republiky a toho zmiňovaného napojení východ-západ nejen s Německem, ale například se Slovenskem, také definici pro vymezení významných městských dopravních uzlů a tak dále. Eh, zmíním ještě přidanou hodnotu Evropské unie, protože se domnívám, že by měla, měla být i tato definice přesněji vymezena, protože na jejím základě je postavena další důležitá definice a to je projekt společného zájmu. Já se eh, rovněž ještě zmíním o několika eh, dalších aspektech, eh, například o přípravě projektů v nových členských státech. Myslím si, že jedním z hlavních problémů jsou menší zkušenosti s přípravou těchto projektů a není účelem, aby byly tyto projekty nuceny, tyto státy nuceny konzultovat přípravu projektů za vysokých nákladů se zkušenějšími konzultačními agenturami. Poslední dvě poznámky, princip use it or lose it. Tento princip jistě podporujeme, ale myslím, že v kontextu toho, že je zde nový prvek eh, a to soutěž mezi členskými státy, eh, možná místo soutěže by mohly být členské státy motivovány eh, spíše tímto principem use it or lose it, aby mohly sami navrhovat takové kvalitní projekty, které budou úspěšně kofinancované jak z fondů TENTE, tak případně z kohezního fondu u finanční finančního nástroje CEF. A poslední poznámka, přeshraniční projekty, zdůrazňuji i já roli eh, koordinátorů a myslím, že jejich role by se měla zaměřovat právě na zmenšení administrativy a zlepšení spolupráce mezi členskými státy. Děkuji. Mrs. Tikal, Pani Tikal, dvě minuty, prosím. Este adevărat că trebuie asigurat. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je pravda, že Nová metodologie týkající se TENT e by měla zajistit eh, vyplnění chybějících spojů. Měli bychom zohlednit nedostatek propojenosti mezi členskými státy a uvnitř členských států. Zároveň je třeba zohlednit eh, potřebu eh, multimodálních propojení. Podporuji rozvoj námořní dopravy a plavebních cest v rámci TNT e a zároveň podporuji propojení rozvíjení přístavů. Chtěla bych poukázat na to, že ve východní Evropě a v nových členských státech musíme ale investovat také do silniční infrastruktury. A existuje zde velký rozdíl mezi členskými státy, pokud jde o dopravní infrastruktury. E, podporuji zahrnutí metodologie do textu nařízení, možná ve formě přílohy. Nicméně, abychom zajistili transparentnost, metodologie by měla být součástí nařízení. Příloha 3 obsahuje e, mapy týkající se propojení sousedních zemí. Nicméně propojení mezi zeměmi je příliš eh, málo. Eh, Rumunsko například má velice dlouhou hranici s Ukrajinou, na kterou se zapomíná. A zároveň bychom měli zohledňovat eh, různé druhy dopravy. Také bych chtěla zdůraznit, že je zásadní, abychom mohli předkládat pozměňovací návrhy k tomuto nařízení. Ehm, ať už jde o páteřní síť, která má být dokončena do roku 2030, nebo ať už jde o rozšířenou síť, která má být dokončena do roku 2050. Myslím, že na mapě sítí by měly být zastoupeny všechny členské státy. Jsem velice ráda, že část Galacmočin je e, zahrnuta do sítí, protože to zajišťuje propojení s Moldávií, Ukrajinou a také s Černým mořem. Děkuji. Na závěr ještě několik slov z mé strany. A nejdříve bych chtěl možná podpořit naše spolupspravodaje. Hovořili jsme o nutnosti evropské přidané hodnoty Nicméně z těch eh, příspěvků, které zde dnes eh, zazněly, jasně vyplynulo, že zde máme jakýsi eh, nákupní seznam. Já si pamatuju, když jsme na podobné věci pracovali v 90. letech a nejhorší věc, kterou komise udělala, je, že vypracovala mapy. Jakmile předložíte mapu nějakému poslanci, hned ji začnou překreslovat. Chtěl bych připomenout eh, poslancům, eh, že zde hovoříme o TENT. E Tím prostředním písmenkem je E a to zastupuje Evropu. Nejde zde o národní sítě, jde zde o evropské sítě. To znamená, že evropská přidaná hodnota musí být hlavní prioritou. A pokud členské státy chtějí postavit silnice nebo železnice, nebo otevřít nové plavební cesty. Já budu rád, když to udělají a použijí přitom vlastní zdroje. Ale ve chvíli, kdy používají evropské zdroje, musí splňovat priority Evropské unie. Nejenom priority své vlastní priority členského státu. Myslím si, že bitva neproběhne zde mezi námi. Myslím, že tady je spíš eh, všeobecný konsenzus, že se ubíráme správným směrem. A možná by bylo dobré udělat tohle nebo tamto mít tohle v příloze nebo e, nemít tu černou díru, kterou e, kolega zmínil v podobě České republiky. E, Nicméně myslím, že se asi shodneme na parametrech a na tom hlavním směřování. Nicméně ta bitva, dámy a pánové, proběhne s radou ministrů. O tom nemějme iluze. Ismail a pan Kumucakos zde hrají důležitou roli, pokud je o témata ENT. Nicméně, eh, co musí dělat pan Rike a paní Ayala Sender, to se týká um, Connecting Europe Facility. A já vám mohu říci, že uh, státy, které dostávají peníze z Fondu soudržnosti, už teď uh, si stěžují i mě, že jim bereme peníze. Já myslím, že tato diskuze, která zde proběhla, byla velice zajímavá. Eh, zpravodajům na CEF, stejně tak jako na TENT, e přeji hodně úspěchů, ale také trpělivosti, protože ji budete potřebovat, až se budete snažit eh, dosáhnout toho, co chceme jako parlament. Nicméně myslím, že můžeme se shodnout na tom, že podpoříme naše zpravodaje, abychom měli jako parlament silný postoj. Pan Pakej je zde, většinou zde je, když hovoříme o TNT. Máte slovo, pane Pake? A nechte mi prosím ještě čas na to, aby se mohli vyjádřit zpravodajové. Děkuji, pane předsedo. Toto byla první výměna názorů mezi poslanci. Myslím, že se nemusíme vyjadřovat příliš dlouho. Nicméně eh, komise by chtěla na některé otázky odpovědět spíše písemně. Eh, já jsem ale velice vděčný, že jsem si mohl vyslechnout tuto výměnu názorů eh, a také že jsem se mohl podívat na tu práci, kterou odvedli spoluspravodajové. Myslím, že tu výzvu, která je za tímto návrhem eh, dobře chápete, jde o vytvoření evropské infrastruktury a infrastrukturní politiky, která je páteří pro intermodální vnitřní trh. Eh, páteřní eh, síť vytvoří jednotný dopravní prostor v Evropě. A proto potřebujeme závazek ze strany členských států, evropských institucí a zároveň potřebujeme soustředit se na omezené množství priorit. Budeme vycházet z existující infrastruktury a budeme se snažit ji optimalizovat. To je eh, hlavní duch tohoto návrhu. Výbor TRAN v parlamentu nám určitě pomůže eh, v rámci spolurozhodování tento návrh vylepšit. Komise je eh, samozřejmě ochotná přispět ke slyšení, které se bude konat Myslím, že témata metodologie, koridory a požadavky na e, páteřní síť a doplňkovou síť. E, to jsou tedy tři témata slyšení a to jsou také tři hlavní součásti návrhu. Pokud byste potřebovali nějaké vysvětlení ze strany komise, jsem k dispozici a těším se na další spolupráci se spoluspravodaji v následujících měsících. Budou to eh, těžké diskuze, asi ne tak eh, zde, ale spíše mezi institucemi, protože silný závazek v této oblasti eh, není vždy snadné prosadit v ostatních evropských institucích. Jose, Josefe, chceš se nějak vyjádřit? Poté Ismail. Děkuji, předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat všem kolegům a všem, kteří přispěli do dnešní diskuse. Chtěl bych také poděkovat eh, mému spoluspravodaji. Zazněly zde některé důležité připomínky, které určitě zohledníme v následující práci. Doufám, že spolupráce mezi různými stranami bude pokračovat. Já a můj spoluzpravodaj se určitě zavazujeme, že budeme otevřeně spolupracovat. Zazněly zde některé otázky přímo na mě. Já bych na ně chtěl stručně odpovědět. Chtěl bych reagovat na paní Ayalu Sender. Nicméně určitě budou další příležitosti, kdy budeme moci hovořit například o Connecting Europe Facility. Samozřejmě budeme v kontaktu se zpravodaji pro CEF a chceme tato témata probírat také s komisí. Nicméně eh, chtěl bych eh, zmínit lhůty a jak flexibilní budeme moci být a co flexibilita v tomto smyslu znamená. nemáme žádný problém eh, s tou lhůtou 20, rok 2050. Nicméně někteří žádají o větší flexibilitu v časovém harmonogramu. Myslím si, že hlavní argument, který mluví pro flexibilitu, je, že v návrhu se hovoří o přeskumu v polovině období v roce 2023, takže do té doby budeme moci řešit slabá místa a další problémy. To tedy bude do roku 2023. Myslím, že zde tedy máme dostatečný eh, časový rámec na to, abychom vyřešili problémy. Chtěl bych říct těm, kteří mají eh, tedy pocit, že eh, časový harmonogram je problém, máme zde ten rok 2023. pokud je o princip use it or lose it, ten, tyto obrovské projekty v oblasti dopravy v Evropě budou muset být implementovány. A pokud to chceme dosáhnout, musíme být velice přísní, pokud jde o financování. A to je důvod, proč zde máme princip use it or lose it. Musíme využít financování, jinak o něj přijdeme. Zároveň Musí být jasné, jaké financování bude k dispozici a když členský stát přijde o financování v první fázi, potom bude mít možnost eh, zlepšit situaci a peníze znovu získat. Já myslím, že to je realistický přístup eh, k případné ztrátě financování. Pokud je o koridory, myslím si, že koridory ze své podstaty musí být řešeny v hlavních směrech. A asi by se měly řešit méně poté v rámci Connecting Europe Facility. Měli bychom mít analýzu toho, co koridory jsou, jak se mají používat a to by mělo být zahrnuto do hlavních směrů. Nicméně eh, nechci, aby zde eh, došlo k nějakému konfliktu s těmi, kteří se zabývají Connecting Europe Facility. Toto je pouze můj názor a je to předmět do další diskuse. To je v podstatě všechno z mé strany pro tuto chvíli. Myslím, že eh, budeme mít ještě čas, budeme mít ještě příležitost eh, vyměnit si názory k tomuto tématu v nadcházejícím období. Děkuji. Děkujeme panu eh, Kumucakosovi, nyní pan Ertuk. Co nejsi... Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegyním a kolegům za četné příspěvky. Ještě jednou chci zdůraznit, že Rozhodující je to, abychom jako Evropský parlament zaujali silné stanovisko vůči radě. Ještě jednou opakuji, v parlamentu určitě najdeme řešení, ale sporné body se nakonec budou muset eh, projednat a vybojovat s radou. Ještě jednou chci poukázat eh, na jednu věc, která tu nezazněla. Jak vznikl vlastně návrh komise? Neměli bychom na to zapomínat a měli bychom to zdůrazňovat také při národních diskuzích. Předcházela tomu konzultační období dvou let, kde členské státy se měly své zastoupení v různých výborech a souhlasili s tím základem toho obsahu materiálu, takže si myslím, že ministerská rada by se měla chytit za svůj vlastní nos. Chci zdůraznit tři body. Je to především to, co řekla kolegyně Sender. Pokud je o delegované právní akty, já už jsem se o tom zmínil, budeme muset probrat, zda a jak to bude možné a zda projekty které budou odpovídat metodologii, která je tady uvedena, zda to a pokud ano, jak to bude fungovat. A pak je tu další otázka, která s tím souvisí delegované právní akty. Tady si myslím, se shodneme minimálně na tom, že není možné nechat parlament stranou takže já se vyslovuji proto, abychom spoustu věcí udělali legislativní cestou méně právním aktem delegovaným. Pokud je o exekutivní agenturu, to je také důležitý bod, který odpovídá, koreluje s koridory a jejich platformami. I tady to bude věc k projednání. Nebudu proti aby exekutivní neboli výkonná agentura dostala ještě další kompetence, tak, aby dosáhla rychleji svého cíle. Na závěr poukážu na transparentnost a povinnost informovat ze strany komise nejen ve vlastním zájmu, a chci požádat, aby se nečekalo až do slyšení v květnu, než se k nám dostanou informace, protože do té doby zbývá ještě čtvrt roku a mnozí budou přemýšlet o té věci a zcela jistě napadnou věci, které by mohly být produktivní. Metodologie podle mého názoru musí být jasné ještě před slyšením, co to vlastně je a další důležitý bod, a myslím si, že to se týká jak rady, tak také kolegyň a kolegů, kteří se budou zabývat financemi a fondy soudržnosti. Jde o to, aby i to financování bylo jasně zdůrazněno, protože podle mého názoru není ještě úplně jasné, co to je use it or lose it. Co si pod tím máme představit? Přijdou členské státy o peníze? Pokud ano, co musí udělat pro to, spíš, aby o ně nepřišli, o ty peníze. Myslím si, že to je důležitá věc a je to také otázka akceptance, pokud jde o národní parlamenty. A je tu ještě jeden důležitý bod. Znovu se opakuji, koridory a jejich platformy. Zatím není zcela jasné, jakou roli by měli mít koordinátoři, jakou funkci by měli mít. Přece je to v tom článku relativně jasné, ale podle mého názoru je třeba to dodatečně ještě vyjasnit, tak abychom měli transparentní informace. Jinak jsem spokojen a děkuji kolegyním i kolegům i za kritické příspěvky, které zcela jistě probereme v příštím období. Děkuji, děkuji všem i členům za to, jak se chovali disciplinovaně, že se nám podařilo nepřekročit přidělenou dobu a v diskuzi opakuji, to je pouze začátek eh, procesu určitého a, a e, ještě tedy šest měsíců máme na to, než se dostaneme k hlasování ve výboru TRAN. Takže nejméně tak. Děkuji za diskuzi a připomínám, že se sejdeme zítra v 9 ráno, kdy nás čeká hlasování o zprávě pana Taylora, tak si nezapomeňte hlasovací karty. Děkuji.